Je vous propose de, de prendre place. Prosím pěkně, posaďte se. Zahájíme naši práci. Kdyby paní Hazeka se laskavě posadila, děkuji. Děkuji za to, že jste přišli na naše poslední slyšení našeho výboru. Je to velmi seriózní záležitost, kterou jsme nastartovala, protože po návštěvě, eh, kterou budeme mít od 17. do 19. září v Lyonu, abychom se eh, jaksi ukončili celý ten kruh. Eh, bude nám prezentována zpráva. Připomínám, máme dva spolu zpravodaje, pana Lince a pana Stasa. A jsem si jist, že obsah první bude vynikající a budeme postupovat tak, že 6. prosince bychom o tom měli hlasovat a doufejme, že společně dospějeme k dobrému výsledku. Takže navrhuji, abychom zahájili dnešní zasedání. Souhlasíte s pořadem jednání? Nedostali jsme žádná přání po změně. V tom případě považujeme pořád za schválený. Děkuji vám za to. Eh, sdělení předsedy. Eh, tlumočení je k dispozici v 16 jazycích. Nebudu vám přečítat, v jakých hmm, máte k dispozici eh, také naši schůzi na webu. Schůze je webstreamována a e, také vítám určitým členům Unie epikultury mediterální oblasti, které, kteří se k nám dnes připojili. E, máme tady skutečně e, dynamiku, že se k nám připojili i francouzští včelaři a moc jim děkuji za to, že přišli. Můžeme jim zatleskat také za práci, kterou vykonávají v boji proti těm, kter, kter, jak se starají tedy o naše opilovače. Děkuji. Dovolte, abych eh, oznámil, že tady pan Mikel Bohm, který je advokátem pana Duena Johnsona, který je tím zemědělcem, který zahájil proces eh, proti Monsantu. Eh, tento advokát je přítomen v sále. Děkuji mnohokrát iniciativě skupině zelených, eh, které, mm, která učinila mnoho, aby mm, přispěla k naší práci. Pro ty, kteří si to budou přát, máme tady určitý počet USB balíček k dispozici, kde je zaznamenán celý proces. A to by mělo umožnit taky našim zpravodajům e, dospět k dalším informacím. A na závěr naší práce se samozřejmě mohou zájemci USB vzít a potom na závěr naší práce také může tento pán pohovořit. Děkuji vám každopádně za to, že jste mezi nám přišel a děkuji vám za tyto doplňující prvky pro naši informaci, která přispěje k doplnění naší práce. A připomínám vám, ale všichni to víte, že toto poslední slyšení má za cíl vyslechnout si zástupce určitého počtu nevládních organizací, asociací, zdržení. Chci zejména poděkovat jim. My budeme pokračovat až do 18 hodin, budeme mít dva základní panely. První panel Eh, kde pohovoří pan Jeroen van der Sluis. Já se omlouvám, pravý pan předseda, pakliže nevyslovuji vaše jméno správně. Můj mediterální jazyk mi tak trochu neumožňuje vyslovovat tato jména správně. Je to norský profesor z univerzity eh, v Utrechtu a v Bergenu, eh, paní Simon Delso. Rovněž děkuji za to, že k nám přijela která je vědeckou odbornicí na belgické, v belgickém včelařském středisku pro výzkum a informaci a pan Kapry, který je profesorem v Evropské observatoři trkající se trvaly udržitelného zemědělství Opera Katolické univerzity v Piacenze v Itálii. Mm, Tito tři pohovoří tedy eh, jeden po druhém v prvním panelu. A rovnou bych přivítal i panelisty druhého panelu. Je to paní Franciska Achterberg, znovu se omlouvám za mou výslovnost, která je expertkou Greenpeace Euro- Evropa. Děkuji za její písemné sdělení, za její četné odpovědi. Děkuji také panu Martinovi Pižonovi, který je výs Marku Mníkem z Corporate Europe Observatory, který nám buď v angličtině nebo ve francouzštině odpoví <clears throat> na naše otázky. A pan John Chin, který je zemědělce a zároveň eh, předseda organizace Crop Health and Protection. Děkuji mu rovněž za to, že mezi nás přijel. Jak víte, naše metoda se nemění, ale vždycky vám ji připomínám. Je to takže po každé desetiminutové přednášce první tři kolegové dostanou příležitost položit otázku či vznést svou připomínku a budou se adresovat na koho chtějí z panelistů. Nejprve dostanou slova dva spoluspravodajové jako první a poté stínoví zpravodajové a poté koordinátoři. Zásada zůstává stejná. Jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a když odpověď neuspokojí toho, kdo vznesl dotaz, může vznést doplňující otázku během 30 vteřin. A moc prosím, abyste se snažili dodržovat disciplínu časovou a abyste se konkrétně adresovali na toho, koho se chcete zeptat. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Jak už jsem řekl, budeme pokračovat do 18 hodin, abychom využili čas pro všechna témata, abychom mohli obohatit naši práci, abychom umožnili našim zpravodajům předložit velice kvalitní návrh, o čemž já vůbec nepochybuji. A aniž bych to nějak protahoval, teď jsem ztratil své poznámky, pravý pan předseda, dám nejprve slovo panu Žeronu van der Sluisovi. Už předem vám děkuji za vaše slovo. Yes, thanks. So... Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit o nezamýšlených eh, dopadech nových technologiích na zemědělství, budu hovořit o takzvaných systémových pesticidech které v 90. letech přinesly obrovskou eh, revoluci v eh, boji se škudci, protože vlastně se od takové léčebné kůry přešlo od preven- k prevenci. To znamená, že vlastně všechna semena namoříte předem, abyste, zam, abyste vlastně eh, předešli tomu, aby vůbec nějaká třeba nemoc vlastně vznikla nebo nějaký, nějaký škůdci, aby se tam objevili. Takže díky tomuto se pesticidy začaly používat eh, velice silně. Dnes se tedy používají velice často právě tyto insekticidy typu neonikotinoidů a došlo opravdu od té doby k velkému mm, posunu v tom, jaké se používají. Jsou to ale persistentní, vysoce mm, toxické pesticidy a e, dopada, používají se profilakticky, to znamená ještě předtím, než je tam opravdu to nebezpečí, tak pouze, aby k tomu nebezpečí nedošlo a působí také i na další organismy. Teď se vlastně hovoří o něčem, jako je takový Armagedon hmyzu, což je něco, co zaznamenáváme posledních 30 e, let. Je to tedy silný pokles hmyzí eh, populace více eh, než 75 eh, bio, to, to, to, té biomasy hmyzu v Německu třeba zmizelo za 20, posledních 20, 27 let. V roce 2011 proběhla jedna studie v USA, která ukázala, že třeba čtyři druhy čmeláka, které byly předtím běžné, úplně zmizely z celé Severní Ameriky za pouhých 20 let a že dnes tam zbylo pouze, pouze 4% tohoto mm, čmeláka a 96% mm, těchto čmeláků zmizelo. Mm, v Nizozemsku je zase taková situace, že polovina e, včel, druhů včel, 181 z 358 včel se nacházejí nyní na červené listině, to znamená, že jim hrozí vyhnutí. Já tomu tedy, nebo říkáme tomu insektagedon, tak jakýsi armagedon hmyzu. Souvisí to hlavně s tím, jakým způsobem eh, dnes vypadá zemědělství a to zemědělství má mnohem horší dopady než změna klimatu na hmyz. Hlavní eh, takový faktor jsou právě ty neonikotinoidy. Můžeme se podívat zde na různé příklady různých chemických přípravků eh, tohoto typu. Ještě předtím, než došlo k zákazu, bylo v Evropě asi 200 přípravků. Eh, Mm, takové ty nejproblematičtější byly imidakloprid, tiametoxam a klotianidid. A celkově byly v tisíci mm, přípravcích, které získaly schválení. Jde o to, že ta rostlina sama vlastně nasakuje ten eh, insekticid do svého těla, takže pak se ten insekticid objevuje třeba i v pilu nebo v nektaru a tím se dostává i do těl opilovačů, jako jsou včely a další. Jde o to, že každá aplikace Eh, při hodnocení se bere jednotlivě, takže vlastně se neskoumá to, eh, jak, že, že třeba zemědělec používá tu látku v tisíci přípravcích, eh, zkoumá se pouze taková situace, jako by ten zemědělec používal tu látku pouze v, jedné, v jednom přípravku. A pokud tedy ten test vyjde dobře, tak se řekne, ano, můžete to používat na tuto rostlinu, na tuto plodinu, bez jakéhokoliv omezení, ale vlastně nikdy nikdo neskoumá, Eh, jak je to s tím, že používáte ten, tu látku eh, v mnoha, třeba v tisíci přípravcích. Mm, máme se také celosvětové eh, posouzení, integrované posouzení systémových pesticidů, kde jsme zkoumali, jaké to má dopad také na všechny druhy, nikoli pouze třeba na včely. V roce 2014 jsme zveřejnili první takové hodnocení, celosvětové integrované hodnocení systémových pesticidů. Mm, vycházeli jsme více než tisíce různých studií, byly tam vědecké studie, akademické studie a měli jsme cel, celkově jsme to zveřejnili v osmi um, respektovaných vědeckých um, sbornicích a také 2017 a 2018 to doplnili další tři vědecké články, eh, kde jsme se pokusili o syntézu toho, jaký je opravdu ten dopad těchto eh, insekticidů, těchto pesticidů. Eh, takže zde vidíme dopad na jednotlivé živočišné druhy, jaký dopad mají tyto insekticidy. Také zda je tam expozice eh, vůči, nebo expozice vůči vodě, půdě nebo vzduchu. Máte tam takové ty kruhové grafy. Zde vidíme, zda ten dopad je pouze individuální, nebo zda máme důkazy i toho, že to má vliv na celou populaci, nebo dokonce i na celou komunitu. E, to znamená, že to potom má dopad i na ekosystémy a ekosystémové procesy. A vidíme, že například u hmyzích opilovačů jsou důkazy, že tam je to vlastně i dopad na tu úroveň mm, komunity. Mm, Stejně tak je to u vodních eh, bezobratlých. A tam vlastně často eh, to souvisí s tím, že tam je znečištěná voda a pak vlastně to souvisí i s tím, eh, že jsou vlastně, že, že to vlastně dopadá třeba i na ryby a ptáky, kteří se zase živí těmi drobnými bezobratlými nebo těm hmyzem ale tam už to tedy pak eh, u těch, eh, třeba u těch ptáků už to není na té úrovni komunity. Pak je také otázka znečištění vody. Máme zde situaci v Nizozemsku a mm, je to povrchová voda. Ukazuje se, že normy ochrany vody byly více než pětkrát překročeny. Eh, někdy to bylo mm, vlastně to od roku 2004. Ta situace se zhoršovala v roce 2005-2006 a tak to pokračovalo až do letošního roku. A stále ještě dochází k tomu, že jsou porušovány ty limity pro eh, povrchovou vodu. Mm, Ukazuje se, že pouze 1,6 až 20 aplikovaných neonikotinoidů je absorbováno tou samotnou plodinou. To znamená 80 až 98,4 těch přípravků prosakuje buď do půdy nebo do vody. Dopadá to na akvasystémy a například v Nizozemku jsme zjistili, že polovina vzorků zkoumaných a, a bylo to opravdu mm, výzkum, který trval mnoho let, tak tam u, těch, u poloviny vzorků byly překročeny ty hodnoty a když jsme to um, a také jsme ehm, zjistili, že vlastně došlo k 70% poklesu eh, počtu hmyzů a vůbec tam nedošlo k ničemu, mm, že by někdo chtěl něco zakázat nebo že by tam byla nějaká zpětná vazba na tyto skutečnosti a na tato zjištění. Regulace na to nějak nereagovala. Takže eh, ukazuje se, že um, znečištěná eh, voda také souvisí pak eh, zase s dalším dopadem na životní prostředí. Máme zde rovněž různé geografické vzorce Eh, které se mění po té, co začaly být používány neonikotinoidy. To znamená, to je zase další důkaz toho, že třeba pokles eh, hmyzožravých ptáků souvisí právě s těmi vysokými koncentracemi neonikotinoidů. Pak vidíme také velký problém s tím, jak vypadá nezávislost nebo nezávislá věda. Máme zde třeba příklad z toho, jak to bylo s tabákovým průmyslem a s jejich výzkumy podstatě stejné nebo hodně podobné to bylo třeba v případě firmy Monsanto. Eh, oni vlastně využívali eh, takový výzkum, který podporoval chemické přípravky, také často se snažili, mm, jak si nás eh, zavést na nějakou falešnou stopu, třeba mm, jak si hodili nám jako návnadu nějaký třeba méně problematický insekticid snažili jste mm, umlčet všechny ty, kteří říkali něco jiného, něco negativního, něco, co oni nechtěli slyšet. Často se také třeba mění vědecké standardy a tak dále. A je také jeden článek eh, v The New York Times, který byste si všichni měli přečíst. Ehm, a je, eh, ten článek se jmenuje Vědci, kteří jsou milováni i nenáviděni agrochemickými giganty. A Eh, jde to o to, že zde byly určité vědecká zjištění ohledně včel, které ale firma Syngenta nechtěla slyšet a začala na vědce tlačit, aby změnili své experimenty, aby se vlastně ukázalo, že eh, tam příčinou nějakého velkého kolapsu včelstev není ta chemická látka, ale že to je vir, eh, že to je ta varováza. Já už teď nemám bohužel tolik času, takže všechno projdu trošku rychleji, protože jste mi řekli, že mám 10 minut a teď ani nevím, kolik mi ještě zbývá. Takže pak je zde ještě další takový velký konflikt. Je zde takový test chronické toxicity. V regulačním rámci eh, hovoří o tom, že nebo ten, ten subjekt je vystaven tomu chemickému přípravku 10 dní. A po, oni se, e, ten test říká, že pokud po těch deseti dnech je to v pořádku, no tak, tak, tak je to dobré, ale pokud, ale jde o to, že e, třeba v takovém případě, kdybyste ten test e, um, pod, mm, prodloužili, tak vlastně třeba za 14, že ty, třeba ty včely neumřou za 10 dní, ale za 14 dní a mm, vlastně museli byste snižovat ty dávky Eh, abyste se dostali opravdu k nějaké bezpečné úrovni. A hlavně si musíme uvědomit, že po deseti dnech rozhodně eh, už to není tak, že už nejste vystaveni té chemické, tomu chemickému přípravku. Eh, ty včely a další jsou těm chemickým přípravkům vystaveny po celý rok. Takže tento test je opravdu ehm, nedobře nastaven a mm, ty domněnky, s nimiž pracuje, nejsou realistické. Takže vypadá to navíc, že je zde velký problém, který je celosvětový, je to problém eh, globální, mm, celosvětové přírody. Eh, jde o to, že ty insekticidy jaksi nerespektují národní hranice a dopadají negativně na hmyz po celém světě, takže je to věc, kterou musíme řešit globálně. Já jsem také o tom napsal jeden, eh, jednu vědeckou zprávu, kde hovoříme o myšlence takové celosvětové smlouvě, která má chránit eh, opilovače na celém světě. To znamená, potřebujeme nějaký globální mechanismus, stejně jako eh, se snažíme řešit třeba změnu klimatu. Eh, potřebujeme podpořit obnovu flory, potřebujeme omezit neonikotinoidy a všechny další takové preventivní využívání pesticidů, které nejsou využívány teprve, když je ten problém, ale vlastně profil, jako profilaxe. <clears throat> protože to není eh, také v souladu s integrovaným eh, systémem eh, boje se škudci. Dále ještě potřebujeme smlouvu, mm, která zlepší i obnovu celého ekosystému pro opilovače, ale možná i vlastně i pro všechen hmyz. Myslím si, že jsem se vešel do času, který jsme mi dali. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A já dám hned slovo paní Nelson, prosím. Delso, pardon. Yeah, uh, uh, Děkuji vám mnohokrát za pozvání, za možnost uh, vám zde prezentovat tuto, tyto závěry. Pan kolega už hovořil o včelách. Já to vezmu obecně. nebudu zabíhat do tolika studií, ale pokud vás něco zaujme, tak se zeptejte. Takže musíme v první řadě zvážit, jak se používají pesticidy, abychom chápali, jak s nimi přicházejí do styku včely. Máme velice různorodé použití pesticidů. Když se zeptáme lidí, jak se používají pesticidy, tak většinou napadne takovéto sprejování. Ale existuje mnoho dalších aplikací. A jak říkal pan kolega, přicházejí na trh produkty se zvláštními charakteristikami. Tím pádem se umožňuje například ošetřování semen Většina plodin, které přicházejí na trh, už jsou v podobě ošetřených semen, se, eh, ošetřených semen, semen takže ty, ta semena obsahují pesticidy ještě než se zasadí. V některých oblastech se používají pesticidy roz, rozpuštěné v zavlažovacích systémech a nebo se ošetřují eh, kořeny, případně cibulky rostlin, Případně se pesticidy dokonce přímo injektují do eh, stonku nebo v tomto případě do kmenů rostlin. Takže na základě příslušné aplikace vzniká různý stupeň expozice. A velice často nikoho nenapadne, jak je velký. Existují určité produkty, které jsou persistentní v přírodě, takže kdekoliv se aplikují na trhu, tak tam zkrátka zůstanou eh, v půdě a jinde a zůstanou tam celé měsíce, mohou prosáknout do spodních vod, mohou se transferovat z půdy jednoho pole na pole sousední a my jsme dokonce pozorovali i e, celou řadu výskytů pesticidů v následných plodinách. E, obvykle je dobrá praxe používat jakési meziplodiny, aby se, aby se zabránilo erozi, aby se zachraňovaly živiny, ale vidíme, že Eh, ty rostliny mobilizují ty rezidua pesticidů, která zbydou v půdě a dávají je jaksi k dispozici včelám ještě jednou. Takže vlastně včely v říjnu sbírají pesticidy, které byly použity v létě, což je velký problém. A eh, samozřejmě ta mobili- zejména ta mobilizace reziduálních pesticidů na sousední plodiny. Rovněž jsme zaznamenali, že včely, i když sbírají pil třeba z bílých rostlin, tak i ten je kontaminován. Děláme si proto starosti o kvalitní postupy v zemědělství, například v oblasti různých kvetoucích pásů, Ono totiž dochází k takovému driftu, to je realita i při těch nejlepších zemědělských postupech je to tak, že ty eh, kvetoucí pásma jsou kontaminovány tím pesticidovým driftem a včely tam zalétávají. Protože eh, konec konců ty pásy se eh, vysévají proto, aby tam na ně včely šly. No a potom tedy podle aplikace dochází k různé míře expozice, různé míře vystavení. Takže občas, když třeba se aplikuje pesticid ve sprejové podobě nebo občas, kde se sázejí již ošetřená semena, tak se vytváří takový toxický oblak, který se samozřejmě pohybuje a pokud do něj vlétnou včely, tak jsou tomu produktu vystavené zcela logicky. specifické pro systemické produkty, jak říkal pan kolega, neonikotinoidy nejsou jediné systém, systemické produkty, je mnoho fungicidů, které se používají pro kontrolu no, hub a plísní, ty, ty mohou být také systemické, různé herbicidy jsou rovněž eh, systemické, takže ty, ty rostliny bez ohledu na to, jak je ten prostředek aplikován, ať už ve spreji nebo v podobě ošetřených semen, tak ta eh, rostlina tu látku vsákne a čas od času ji pak vylučuje. A eh, ta voda, v tomto případě vylučovaná, má v sobě vysokou koncentraci rezidua Eh, těch pesticidů. No a včely to pak samozřejmě přijímají, protože přijímají veškerou dostupnou vodu v životním prostředí. Včely spotřebují hodně vody, aby sami přežili, podobně jako jakákoliv, jakýkoliv jiný živý tvor. Jak jsme řekli, máme eh, velké reziduum pesticidů ve vodách, ehm, vzniká vlastně takový dost šílený koktejl různých chemikálií, který se může objevovat i v loužích, které občas vznikají na zemědělských plochách. Když vezmeme v potaz, že v půdě jsou různá rezidua, tak eh, ta se mohou pak rozpouštět v těch loužích a jakékoliv zvíře, které tu vodu pak pije, je tomu pesticidu poté vystaveno. Neustále zapomínáme, že pesticidy se často používají ve veřejných prostorách, na zahradách, na dvorech a tak dále a tak podobně. Tam jsou také včely eh, ve městech a žije tam mnoho lidí. Ti jsou také vystaveni těmto produktům. No a eh, samozřejmě to už tady také zaznělo, když se tyto produkty stanou mobilizován, mobilizované těmi rostlinami, ať už protože jsou systemické, anebo e, nejsou systemické, ale jsou aplikovány během květu, kdy přilétají včely a sbírají nektar nebo pil, tak se kontaminují a přivedou ty pesticidy zpět do včelstev. Takže to je další druh expozice. Velice často včel, eh, zjistí eh, nové formy expozice vůči pesticidům právě včelaři. A eh, pak to jsou právě oni, kteří trpí těmi důsledky. V minulosti jsme zažili mnoho velkých skandálů, například se semenáčkového prachu. Nikdo nevěřil včelařům, kteří hlásili velké ztráty včelstev v době, kdy nic nekvetlo. Všichni je považovali za blázny a ukázalo se, že v té oblasti se vyskytoval kontaminovaný prach, který se dostával do životního prostředí. A samozřejmě, když včely přišly do kontaktu eh, s tímto prachem nabitým neonikotinoidy, vzhledem k tomu, jak jsou neonikotinoidy eh, toxické, tak ty včely a potažmo celá, celá včelstva vyhynula. V mezidobí jsme zjistili, že právě toto je jedna z forem expozice včelstev. A poté mi dovolte říct si, to je velice důležité, že pesticidy jsou daleko mobilnější, než si myslíme. A koncept něčeho, co by nebylo přitažlivé pro včely, to vlastně neexistuje. Jak jsem řekla, ty produkty, které jsou systematické nebo persistentní, které zůstávají v půdě, tak když se použijí během eh, pěstitelské sezony, tak pak, když se zasadí nějaká plodina, která je atraktivní pro včely, nebo vedle toho pole se eh, něco takového vysází, tak i tyto rostliny dokáží vysát ten pesticid, který se aplikoval, dejme tomu třeba na to obilí, které je na, tom, na té hlavní části pole, eh, do sebe a přenést je na včely. Řeklo by se, no, Eh, obilniny eh, z toho včely nic nezbírají, tak nemohou být exponovány, ale oni mohou. Eh, právě proto, že pesticidy jsou tak mobilní v životním prostředí, musíme dávat pozor na multiplikaci životních zdrojů, které například podporuje společná zemědělská politika, protože pokud nezvážíme tuto pesticidní mobilitu, mohli bychom z něčeho velice pozitivního, protože oni ty květnaté pásy jsou pozitivní aspekt pro opilovače, mohli bychom z toho udělat v podstatě eh, takové hmyzí hroby. Eh, když aplikujeme tyto nutriční zdroje v životním prostředí, musí to jít vždy ruku v ruce s jakýmkoliv a veškerým využitím pesticidů. Takže tolik eh, k mm, expozici. A teď toxikologie. Upřímně nevím, jak vysokou má obecenstvo znalost v této oblasti. Toto je takový didaktický snímek. Hovoříme-li o toxicitě, tak eh, o jaké zde mluvíme? O čem zde vlastně mluvíme? S těmi produkty, které jsou na trhu, buď neonikotidy nebo pyrotrinoidy, eh, hovoříme o produktech s toxicitou na úrovni nanogramů, jinými slovy téměř 0,0 nic. Takže pokud budou včely vystaveny pouze stovce nanogramů, může u nich dojít k toxicitě po jedné, po jedné expozituře. To tomu se říká akutní toxicita. Pokud se ta expozitura v čase prodlouží, jim slovy, včely nemusí být vystaveny tak velkému množství, tak velké koncentraci, než zemřou. A vlastně je to právě ta délka té expozice, která způsobuje toxicitu i když eh, výrazně snížíme eh, tu expozici, tak třeba tu včelu nezabijeme, ale bude ovlivněna ehm, nějakými trvalými efekty. To je podobné, jako když člověk vypije skleničku alkoholu, tak eh, je zmatený a třeba netrefí domů a u včel je to úplně to samé. Snižuje se a s dalším snížením expozice tak se ty efekty snižují. V případě imidaklopridu, to je jeden z neonikotinoidů, podobně jako u kterýchkoliv jiných insekticidů, které byly uvedeny na trh v dané době, tedy bez, eh, před rokem 2014, tak eh, ta eh, chronická toxicita a subletální efekty vlastně v tom hodnocení rizik nebyly vůbec zvažovány. Jaké jsou dopady na včelu medonosnou? Eh, hovoříme tedy o letálních dopadech, jinými slovy o úhynu včel. Akutní toxicita těch produktů, které jsou teď na trhu, je skutečně vysoká. Dokonce 100 eh, tisíckrát vyšší než eh, DDT, říká řečnice. V praxi to vypadá tak, že včely jsou tomu produktu vystaveny v březnu a uhynou v červenci, protože právě dochází k té dlouhodobé expozituře, ale nejde to navázat přímo na expozituru vůči tomuto pesticidu. Eh, chronická toxicita byla eh, popsána eh, ještě při nižších dávkách než akutní toxicita, ale při delší expozituře. Je potřeba pochopit, jaké jsou tam vztahy. Kolik mám času? Už žádný, aha. No jo, tak jediné, co bych ještě řekla, že s těmi pesticidy, které jsou teď na trhu, i vystavení se velice malé koncentraci neznamená, že by včely byly včelstva byla v bezpečí, protože i při velice nízké koncentraci těchto produktů dochází k vážným efektům. Eh, sledujeme také celou řadu subletálních efektů, přičemž nejvíce studovaný druh je právě včela medonosná. Máme eh, mnoho studií, které dokazují subletální efekty při různé interakci s patogeny nebo jinými pesticidy, jako herbicidy nebo fungicidy. A to stejné, co jsme pozorovali u včel medonosných, jsme také viděli u eh, divokých včelstev. No, já tam mám v té prezentaci ještě určitá doporučení, Ráda bych řekla zkrátka, že včely jsou velice dobrý indikátor toho, co všechno působí na životní prostředí a dokáží nám velice rychle říci, kde jsou problémy a my bychom se měli více snažit pochopit, co se děje. Pesticidy jsou v životním prostředí daleko mobilnější, než si myslíme a mohou mít neočekávané dopady. Dodala jsem tam určitá doporučení, protože váš výbor bude vydávat eh, doporučení i v rámci jaksi právních důsledků, takže tam mám určitá doporučení co do hodnocení rizik a jejich zprávy. A eh, to si můžete přečíst v těch odpovědích na otázky. Věřím, že to využijete ke vší spokojenosti. Děkuji vám mnohokrát, paní Delso. Já chápu, jak obtížné je zvládnout všechno říci během deseti minut. Také vám díky za přípravu tohoto dokumentu a jistě i to přispěje k našim pracem. A teď pan Ettore Capri. Děkuji vám. Děkuji. Já budu hovořit italsky, když už tady máme tlumočníky, tak to využiji, abych hovořil svou mateřštinou. Ehm, Dobrá, tak ve své prezentaci se zaměřím na modality eh, toho, co můžeme dnes dělat, abychom redukovali environmentální rizika, zejména v oblasti zemědělství. Chtěl bych z celého srdce poděkovat ehm, organizátorům tohoto zasedání. Eh, I ty materiály, které nám byly dodány, byly velice užitečné v rámci vlastně i mé osobní reflexe na toto téma. Rád bych vás stručně informoval na snímcích o tom, jak můžeme omezit rizika. Máme zde určitý všeobecný regulační rámec a v něm existují určité nástroje a určité rácio, které stojí v základu eh, využití těchto technologií, těchto technik. A dám vám určité příklady z evropských států a poté závěry. Hovoříme-li tedy o eh, vyhýbání se rizikům, musíme nejprve hovořit o správě rizik, o řízení rizik. Dnes eh, se stále více hovoří o vyhýbání se rizikům, eh, byť ty argumenty pro hodnocení rizik se stávají stále komplexnější. Konec konců kolegové přede mnou už to dobře řekli. Eh, uvedli vám, do jaké hloubky je potřeba zajít, aby člověk pochopil eh, tu problematiku a aby tím pádem mohl co nejvíce omezit vystavení organismů toxicitě. Hovoříme-li o omezování rizik, je to vlastně naše povinnost, protože to doprovází proces autorizace pro fitosanitární produkty a stává se to naprosto zásadní součástí celé té procedury a e, vlastně toho všeho, co je pak regulováno směrnicí o udržitelném rozvoji. A hovoříme-li o zlepšování kvality potravin, hovoříme o lepší certifikaci, hovoříme o udržitelnosti. Takže se to vlastně týká i cílů udržitelného rozvoje. Takže vlastně omezování rizik je naší automatickou povinností. Je ale zároveň jasné, že z omezování rizik se stává zásadní aspekt našich životů, protože už máme k dispozici nějakých 30 let různých studií, kde se snažíme vlastně co nejvíce omezit rizika a eh, chránit životní prostředí z ekotoxikologického hlediska. Je potřeba se podívat Eh, například na eh, tento počet 290 substancí, které eh, se, to je studie, která se zabývala omezováním rizik. To je způsob práce, který se stává velice, důsa, velice důležitým, tedy praktická ochrana například vodstev v tomto konkrétním případě a organismů, které v nich žijí proč se omezování rizik zakládá na těchto, na, na těchto nástrojích? Jsou to nástroje na vědeckém základě, eh, většinou na výzkumném základě. Eh, my jsme před čtyřmi pěti lety spustili obrovský projekt v této oblasti, je to více než 90 vědců a tento projekt eh, je součástí sítě SETA, což je tedy taková eh, ekologicko-toxikologická síť a eh, ten projekt se jmenuje Magpie. V rámci tohoto projektu jsme vyvinuli takovou sadu nástrojů se všemi dnes disponibilními, použitelnými, prakticky použitelnými nástroji v oblasti životního prostředí ve všech členských státech. Snažíme se najít možnost praktické implementace Ehm, a e, rozšiřování nejlepších praktik pro omezování rizik. Jedná se tedy o další rozvoj těchto praktik i na místní úrovni. Jinými slovy, přímo zapojujeme jednotlivé zemědělce, zemědělské podniky, což jsou hlavními správci rizik v oblasti fitosanitární a je potřeba tím pádem neustále myslet na zlepšování postupů, které používají. Náš eh, celkový rámec je udržitelný rozvoj, což je něco společného pro všechny členské státy. Na základě toho je potřeba stanovovat konkrétní doporučení. Hovoříme-li o omezování rizik, tak eh, máme před sebou velice, velice širokou paletu možných scénářů. V podstatě eh, provádíme hodnocení přímo na polích, ale provádíme také takzvané off-field hodnocení. Jinými slovy, jsou to všechno eh, hodnocení agroalimentárních procesů. Ehm, jinými slovy, hodnotíme rizika na poli, ale i v celém zbylém řetězci. Všude tam, kde se aplikují fitosanitární autorizační postupy, takže vlastně v celé krajině. De facto se snažíme obsáhnout všechno, co je k dispozici a snažíme se najít pragmatické eh, způsoby socioekonomicky udržitelné, jak s riziky pracovat. Tady vidíte určitý náčrtek našeho postupu, to je takový náš malý organigram. Ehm, a e, na základě toho organigramu, toho postupu jsme vypracovali tento dokument, který si můžete stáhnout z webu SETAK. Je to více než 200 stránek a ten dokument obsahuje celou řadu praktických nápadů, návrhů. Eh, například v, horizontu, v rámci Horizontu 2020 máme projekt různých demonstračních polích, kde se tyto techniky aplikují přímo v terénu ve vybraných členských státech. Mimo jiné také v Itálii tam implementujeme tyto osvědčené postupy v rámci plánu pro rozvoj venkova. Je to vlastně v celém eh, regionu Lombardska. A de facto vycházíme ze stejných školení, abychom eh, tedy podporovali aplikaci těchto nových systémů. Tyto systémy to nejsou pouze postupy, eh, které se jednou někomu řeknou a je to hotovo. My vytváříme eh, takový jaksi objem minimálního vzdělání. Jde o to, abychom se vyhýbali devalvaci půdy. Proto máme celou řadu nástrojů a ty techniky jsou velice komplexní. Zasazujeme ty postupy tak do praktického kontextu celého zemědělství. E, například e, ty informace se sbírají v celé Itálii a e, vytváříme tím pádem pokyny šité na míru italskému prostředí na redukci rizik. Například jednu derivaci vidíte teď na snímku, kde můžeme nabízet rady například pro možnosti eh, jak postupovat přímo v zemědělství, co všechno zohledňovat. Hovoříme o driftu, eh, s tím zcela souhlasím. Eh, hovoříme o vyvíjení nových tryskových systémů, které umožňují redukovat kvantitu pesticidů, které se sprejují na polích a aby se také zároveň zabránilo takovému tomu driftovému oblaku. Já vím, že to beru velice rychle. Tady máte přehled členských států, jak to vypadá s přijímáním těchto opatření, kde je ten dokument k dispozici, kde se používá, protože v různých členských státech si našli Eh, různý způsob interpretace toho dokumentu, protože tam mají jinou zemědělsko-politickou situaci. Například eh, zde vidíte eh, případ toho spray driftu a jak se řeší v jednotlivých členských státech. Důležité je, že se nám daří zvyšovat povědomí o těchto vědeckých poznacích i mezi zemědělci a tím pádem pomáháme bojovat s rizikem stále šířej snažíme se omezovat hlavně takzvané ranofy, to znamená odtok přebytečných pesticidů na poli i mimo pole. E, vytváříme různé takzvané filtrační pásy kolem polí a nebo um, jaksi osázené příkopy, které pomáhají omezovat Eh, toto plítvání pesticidy, respektive odtékání pesticidů do krajiny. A to považujeme za osvědčený postup pro moderní, kvalitní zemědělství. V tom našem dokumentu najdete i tabulky jako toto, kde vidíte procentní podíl eh, úspěšnosti různých ochranných eh, opatření. Jak říkám, je to na základě 30 let výzkumu, investic a praxe v našich komunitách. Jsou to praktické aplikace našich teoretických modelů. No a teď se dostávám k závěru. Aktuálně máme k dispozici obrovské množství různých postupů, jak omezovat rizika. A to rácio, nejsou to pouze koncepty, jsou to eh, práce založené na praxi, je to ověřeno na lokálních případech. Je jasné, že lokální situace se mění, ale jde hlavně o změnu chování eh, změnu chování těch stakeholderů nebo těch hlavních uživatelů, to znamená eh, zemědělců, pracovníků v sektoru fitosanitárním. A jde o správnou implementaci těchto eh, praxí na omezení Eh, znečištění, jinými slovy, jde hlavně o školení, o informování, o zvyšování povědomí a je potřeba snažit se zaangažovat eh, co možná největší počet zemědělců. Je jasné, že eh, tyto postupy jsou jednak účinné, jednak jsou rozumné a pokud někdo ví, jak je používat, když někdo zná dané území, tak je může používat velice, velice úspěšně. Tyto praktiky na omezení rizik se většinou, jak zjišťujeme, implementují správně. Máme však přesto k dispozici různé pokyny, takzvané guidelines, a monitorujeme jejich užívání. To dělají také členské státy a představuje to obrovskou příležitost, zejména v oblasti té im, správné implementace o udržitelném používání těchto prostředků, vytvářet prostor pro nové chytré investice, abychom dospěli k tomu, čemu říkáme zemědělství 4.0. Ty, ty postup, tyto postupy, a to už končím, eh, s tím, že bych souhlasil to, co řekli kolegové přede mnou, tyto praktiky e, sami o sobě ten problém nevyřeší. Jinými slovy, nedostaneme se do situace riziko rovná se nula. Ale to riziko snížíme. Snížíme expozici a pokud expozici snížíme, tak to bude o to lepší. A e, expozici se nám podaří snížit úspěšněji, pakliže zemědělci budou mít k dispozici nástroje, aby tyto praktiky mohli správně implementovat. Takže opět zdůrazňuji potřebu školení a zdůrazňuji, že je potřeba stanovit ty tzv. ochranné cíle. Jinými slovy, tyto praxe fungují nejlépe v nějakém kontextu, například na úrovni národního plánu, ale nebo i na úrovni nějaké firmy, která se snaží, jako tolik firm v Itálii, eh, zajistit takzvaný integrovaný management rizik, jak se říká, a které chtějí produkovat produkty co nejvyšší kvality, aby byly certifikované na tu nejvyšší úroveň udržitelnosti. No a tím myslím, že už jsem se dostal na konec. Ne, Aha, ještě bych chtěl někomu poděkovat. Chtěl bych poděkovat ještě jednou za možnost eh, předvést vám zde tuto prezentaci. Chápu, že náš výzkum byl dlouhý, dlouhý a těch, kterým bych měl děkovat, je celá řada, proto děkuji všem kolegům a našim studentům. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Capri. Donc je... Děkuji mnohokrát, pane Capri. A teď tedy můžeme zahájit naše první kolo diskuse s našimi členy. Nejprve, jak už jsem avizoval, dostanou slovo naši spoluspravodajové. Nejprve pan Norbert Linz. Když tak řekněte, koho se ptáte, abychom věděli, komu adresujete vaši otázku, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji přednášejícím za jejich přednášky, které nás zase dostávají dál v našich hodnoceních a v našem přání, abychom se dostali dále ve fitosanitární ochraně v Evropě. Dobré zprávy. Z mém regionu, odkud pocházím, tento rok Eh, to zpívalo a bzučelo jako nikdy předtím, ale to také souviselo s povětrnostními podmínkami, eh, protože za ním co minulým rokem bylo málo ovoce v mé zemi, tak letos to byla spousta ovoce a to byla výborná eh, byl výborný základ. Všichni včelaři, se kterými jsem hovořil, říkají, že jejich včelstva se zmnožila, včely se ozdravují a to je způsobeno tím, že louky s květy zlepšili svou situaci také díky screeningu ze strany Evropy. A i u nás tedy to prospělo jak květinám, tak včelám. Eh, já se chci zeptat pana Kapry. Děkuji vám mnohokrát za vaši přednášku. Eh, velice vítám vaši snahu přiblížit vědu s praktickou prací zemědělců Ehm, a chtěl bych se vás zeptat, jaká doporučení byste nám dal, jakým způsobem můžeme zlepšit naši práci, jak se můžeme ještě lépe zblížit, tedy ve spolupráci. Ehm, vy jste eh, hovořil o ekotoxikologii eh, v rámci hodnocení rizik. Jak hodnotíte takzvaná klimická kritéria a jak a domníváte se, že lze i e, s těmito pracovat dále, jak je dále rozvíjet? A další otázka, vy se velice intenzivně zaobíráte také metodami analýzy pro systémy autorizace. E, e, jak byste doporučil, co byste doporučil nám, jak můžeme tyto metody doporučit? Děkuji mnohokrát. Pane Kapry, prosím, na dvě minuty. Ta první otázka, děkuji mnohokrát, děkuji vám za tuto otázku. První odpověď. Tady se jednalo o doporučení pro politiky. Já jsem se vždycky zaobíral s touto oblastí už před mnoha, mnoha lety díky parlamentu i díky jiným aktérům byla vyvíjena paradigmata a došlo ke změně paradigmatu v právě v hodnocení rizika při rozvoji dalších technik, protože se postupovalo dále s vědeckými pracemi, došlo, docházelo k výměně eh, názoru mezi politiky a vědci a myslím si, že tady se nám podařilo skutečně eh, vytěžit maximum, stejně tak eh, jako eh, ve spolupráci s příslušnou Evropskou agenturou. Hm, politicky nahlíženo, Existují také možnosti subvencí pro zemědělství. Kde se jedná také o ochranu Eh, zemědělské půdy pro zemědělce, ale to není bezpodmínečně pomoc pro spotřebitele. Ty chtějí, aby eh, tady nedocházelo pouze k hospodářskému zisku, ale aby nedocházelo k žádným ekologickým škodám, takže je třeba více investovat do vzdělávání a školení zemědělců. Informace to je něco jiného než opravdové školení. V minulých letech eh, Eh, tady existovala celá řada osvětových kampaní, které tedy nepřinesly kýžený výsledek. Je třeba střednědobě a dlouhodobě investovat do vzdělávání zemědělců. Potřebujeme proto skutečnou pedagogiku. Bohužel tomu dnes je tak, je, že stále ještě máme celou řadu zemědělců, kteří se nevyznají, vůbec nevyznají v tom tématu, o kterém tady dnes hovoříme. A je tady takové množství hospodářských a sociálních problémů, eh, že zemědělci prostě nemají ani už kapacitu na to, aby se zaobírali jinými problémy. Já tady hovořím z zemi, pocházím eh, z oblasti kolem Středozemního moře, ale myslím si, že právě tato kapitola je nesmírně důležitá, je třeba, abychom ji otevřeli. Je třeba eh, zavádět také F měřitele ukazatele efektivity. My jsme, protože nemůžeme říci, že něco je trvale eh, udržitelný produkt, držitelný produkt, pakliže to stále permanentně neměříme. Eh, musí tady existovat jasná transparentnost pro občana, ale musí to být také měřitelné. A teprve pak se dají věci zlepšit. To je přeci zásadní prvek trvalé udržitelnosti. Eh, teď jsem úplně zapomněl na té další otázky, které jste mi položil, ale pravděpodobně to bylo nejdůležitější téma. Eh, potom klinické, psychologické aspekty. Tady bych chtěl odkázat na tu intenzivní práci, eh, která je přinášena ze strany toxikologie. Toxikologie se neustále přizpůsobuje. Máme tady také kumulaci rizik, to je třeba zohlednit. Stejně tak jako míchání a směšování produktů, čili vlastně jaksi multiplikace, zmnožování rizika a stresu. A to stěžuje provádění toxikologických výzkumů jak u včel, tak u jiných opilovačů, kteří jsou velice citliví. Děkuji mnohokrát. No, musíme tedy skutečně dbát na čas, ale teď, když dovolíte, v, v k první části vždycky jedna otázka, jedna odpověď, ano, a potom každý z vás dostane zase příležitost znovu, jak to víte. Ale aby aspoň ta první dvě kola proběhla prostě takovou eh, jednodušší metodou. Protože když dáte eh, prostě tři otázky během minuty, no tak samozřejmě eh, není možné v dvou minutách asi na všechny odpovědět. Takže teď dávám slovo Bartu Stásovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být co možná nejdisciplinovanější. Musím říct, že souhlasím se svým kolegou panem Lincem když říká, že jsme měli nádherné léto, spoustu včel, spoustu hmyzu, ale otázka je, kolik z nich přežije do konce zimy. Protože si myslím, že se musíme podívat také na dopad všeho, co děláme eh, s naší florou. Já jsem byl velice překvapen některými informacemi eh, pana van der Sluise. Eh, on nám tady představil devět různých druhů a eh, udělal nám takový sumář, takové rezimé záležitostí, které mají dopad na ptáky bezobratlé a další máte nějaké specifické informace o systémických pesticidech a jejich dopad, který mají na lidské zdraví? Děkuji. Ano, jsou tady vážné obavy z dopadu neonikotinu na lidské zdraví a živočichy obecně. Když se podíváme na tu expozici, tak v roce 2015 v USA byla studie, kde se ukázalo, že ze 100% všeho, všech vzorků ovoce a zeleniny minimálně v každém z nich byl nalezen nějaký neonikotid a 72% veškerého ovoce a zeleniny obsahovalo minimálně dvě zbytkové, dva zbytkové neonikotidy a 45 Procent obsahovalo dvě různé molekuly různých neonikotidů. V, Japony, v Japonsku, promiňte, 2014 studie 19% jednotlivců, kteří, 90% jednotlivců, kteří byli testováni, vykazovali pozitivitu pro neokloriatidin donifluran, což tedy není na evropském trhu, a tiakloprid. Tiakloprid, promiňte. A i my jsme prováděli určité testy dopadu na lidské bytosti na vlasy a takřka ve všech se prokázaly zbytky reziduí neonikocidů, který nebyla. My nevíme, jak nebezpečné je to pro lidi. Když se podíváme na to, co je nám známo o toxikologii v roce 2007, tady byla studie, která ukazovala, eh, že tady je veliký potenciál neo těchto látek, které nebezpečných, které jsou nebezpe- ohrožují i které ohrožují i lidské zdraví. Studie 2012 až 2014 prokázaly průkaznost eh, genotoxic, gen, genotoxicity a to souvisí s autismem, Jedna čínská studie ukázala, že krysy, eh, které byly vystaveny v prenatálním stádiu těmto látkám, eh, došlo k poškození eh, jejich mozku v tom ohledu, že se nevyvinula určitá spojení, která se normálně vyvinou. A to způsobuje autismus a jiné druhy podobných onemocnění. takže víme, že je prokázáno, že tady to má negativní dopad na savce. To je každopádně prokázáno. V roce 2015 se prokázalo, že se to projevilo i na určitých receptorech, které se liší od těch zkoumaných na savcích. A je tady, takže musím říct, že skutečně o tom mnoho nevíme, ale jsou tady vážné obavy o velmi negativním dopadu na lidské zdraví. Je to vlastně obsaženo ve vzkažka ve všem, co jíme, jsme tomu vystaveni a máme naprosto nejasno, panuje v tom, jaké negativní dopady to na naše zdraví může mít. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A teď dostává slovo pan Pavel Poc za sociální demokraty, protože paní Bonafé tu dnes není. Pavle, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem měl celou řadu otázek, ale protože nemáme čas je všechny dát, možná jednou velmi jednoduchou. To je obdobné eh, tomu, na co jsem se ptal naposledy, eh, když jsme tady měli naše hosty z agentur – Mm, a zpět ke glyfosátům samozřejmě, protože tento výbor byl založen především eh, na otázce glyfosátu. Teď je to trochu jiné, ale měli bychom to stále vést v patrnosti. My hovoříme o glyfosátech, které byly povoleny, ale víme, že Austrálie, Kanada, Japonsko, USA, EFSA a příslušné agentury trvají na tom, že není žádná, ne, žádná vědecká průkaznost, že žádné vědecké důkazy, které by řekly, že, které by vypovídaly, že glyfozát je zdravý, nebezpečný. A je tu karcinogen, je to velice jednoduchá otázka. Je to pravda nebo ne? Není-li to pravda, tak tyto agentury lžou, nebo to nejsou věci, jsou hloupí, nebo jsou podplacení? Eh, jaká je vaše reakce na tuto jednoduchou otázku? Proč tady existuje tak ohromný rozdíl mezi výsledky akademického zkoumání, akademického bádání a regulatory? A smím-li, rád bych eh, se dověděl tento názor od všech tří řečníků. Děkuji. Děkuji vám, pane Boc. No, tak poprosíme o rychlé odpovědi, prosím. Prosím, pan van der Sluis. To je jednoduchá otázka, ale, to, ale odpověď není zas tak jednoduchá. Když se podíváme na ty kontroverze vědecké, ke kterým vlastně svěřuje vaše otázka, máme tady tři faktory. Ten první je konflikt zájmů a diskus ve společnosti a to se týká obě, obou částí, jak vě, té oblasti vědy, tak regulatorního rámce. Potom praktiky, jak se provozuje hodnocení rizik ze strany EFSI a tak dále. A třetí to je zásadní nejistota v tom, jak chápeme riziky a jejich komplexnost ve vědě, což omezuje naši možnost něco říci s naprostou jistotou a což vede k různé interpretaci. a ta mezihra mezi těmi třemi faktory vlastně vytváří ono kontroverzi. Co činíme, když děláme hodnocení rizika? Ehm, bereme praktický problém. Jsou pesticidy bezpečné nebo nebezpečné pro včely a potom to přeložíme do problému vědy, eh, protože věda nemůže řešit problém bezpečnosti. Eh, věda se zaobírá tím, když vystavíme včele třeba na 10 dnů této a této látce, co se stane. A pak můžeme zabezpečit, že to bude bezpečné či ne. A tato praktická cesta, jak si překládání eh, vědeckého problému do praktického, v tomto případě eh, není možná pro neonikostidy. Protože když tady existuje delší expozice, tak potřebujeme 100, 200, tisíckrát menší toxicitu, abychom, produkovali, abychom došli k témuž, ale nebude to trvat 10 dní, ale 20 dní, anebo to bude trvat ještě déle. Eh, eh, když to bude menší koncentrace, musí být čas testování delší. A když se na to podíváte jinak, otázka není, je-li něco bezpečné, ale oficiální test řekne za deset dnů, v deseti dnech je to bezpečné, no jo, ale a to potom vás vede k tomu, znamená to, že tedy je to bezpečné nebo ne, podle jakého vědeckého poznatku. Děkuji. Paní Simon Delso. No, já se domnívám, že veškerá ta kontroverze je otázka metodologie. Ten velký problém je prostě metodologie. Všechny agentury využívají regulatorní vědu a závisí na metodologii, kterou využívají pro hodnoc, vypracovávání hodnocení rizik. Oni nejdou nad rámec toho. Akademický výzkum není omezen, abych tak řekla, těmito požadavky a proto má svobodu a také kreativitu nalézat, co, snažit se nalézat co možná nejlepší metodologii, aby se zaobíral relevantní otázkou. E, můžeme hovořit o tom, že možná otázky, na které odpovídáme nebo reagujeme regulatorním rámcem, nejsou relevantní, ale já se domnívám, alespoň podle mého názoru, co by bylo dobrou praxí a co by bylo skutečně dobrým doporučením pro zlepšení systému, je metodologie hodnocení rizika. Protože tam lze identifikovat, zda existuje riziko ne, ne. Snažit se, aby to bylo stále aktualizovanou podle, nejvyšší, podle nejnovějších vědeckých poznatků. Je to obtížné a rozdíl podle mého je mezi tím, co se stalo v neonikotinoidy a co se stalo s glyfosátem, hlavně spočívá v té skutečnosti, že metodologie rizika hodnocení pro včely byla aktualizovaná. A díky této aktuálnosti EFSA udělala aktualizované hodnocení rizik na základě nejnovějších vědeckých poznatků. A v případě neonikotinoidů možnost eh, vědeckých údajů, které byly vzány v potaz při hodnocení rizika, tam to bylo co do objemu daleko, daleko významnější, než to se normálně dělá pro účel autorizace, čili povolení. Možná, že i tady by se dalo něco udělat eh, v rámci prostě většího zahnutí výsledku nezávislé vědy do hodnocení rizik. Děkuji mnohokrát. Pan Kapry, velmi rychle. No, já řeknu pouze takový svůj osobní názor. Já znám ten příběh s glyfosátem a jak dlouho Evropa vlastně má důvěřovat, nebo jak důvěřuje vědě. Otázkou je tam určitá kontroverze. My si myslíme, že by tam měla být určitá kontroverze, protože pokud věříte ve vědu, máme zde agenturu, pak se máme studii, jak ta agentura pracuje a zjistíte, že to je velice transparentní proces, je tam přísně nastavená metodika, aby tam vůbec nemohlo dojít k žádnému eh, konfliktu zájmu, je tam velice taková silná, přísná metodika, například pro výběr vědecké literatury eh, nebo článku, ty musí být naprosto nezávislá, je tam opravdu velice striktně nastavená metodika. Samozřejmě, že každý vědec může potom třeba říct si něco jiného, protože je tam určitá kontroverze, ale pak je zde taková obecná otázka, máme tedy věřit vědě nebo ne? A já bych vás poprosil, ano, prosím vás, věřte vědě. I když si třeba přečtete mm, nějakou knihu, mm, eh, poprám, ale měli byste věřit, protože to nejsou pouze spekulace. Já chci jenom říci, že už jsem vyčerpala svůj čas jako koordinátor, ale asi eh, i jsem vlastně nevyužil svou příležitost, kterou jsem měl. Eh, jako mm, mm, člen tohoto výboru. Dobře, děkuji. A nyní paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat našim třem panelistům. Hmm, hovořili jste do mm, velice obšírně o všech rizicích, která přenáší pesticidy. Já si myslím, že se všichni uvědomujeme, jak je důležité, abychom chránili své životní prostředí. Samozřejmě nechceme, aby eh, vyhynul hmyz a mm, další eh, druhy. To je všechno zásadní pro zachování života a také i pro zemědělství. Ano, se jedná, naprosto souhlasím s tím, že se jedná o velice důležitou oblast o důležitý cíl chránit životní prostředí, no ale na druhé straně musíme mít také dostatek potravin. Musíme vypěstovat tolik eh, plodin, abychom mohli všechny živit. A podle mého názoru je to také jakási nedílná strana tady toho mm, tady té situace. Takže co, co navrhujete jako praktická řešení? Jak tedy máme chránit plodiny na, na našich polích před škůdci? Paní McIntyre, vy jste, to, vy jste se nezeptala pří, přímo některého konkrétního řečníka? Je to... No já trošku, já se, eh, jsem se řídila příkladem pana Poce. Ta otázka je tedy jaksi na všechny. Dobře, takže já teď navrhuji, aby každý z vás eh, využil asi minutu a půl a odpověděl na tento dotaz. Takže kdo začne, prosím. Hmm. Nebo nechcete reagovat? Ne, děkuji, já zareaguji. Já si myslím, že eh, to eh, není, že, že, že produkce potravin se dokáže obejít bez pesticidů. V minulosti tomu tak bylo. Eh. Já si myslím, že už jste určitě slyšeli o lidech, kteří se věnují třeba eh, ekologickému zemědělství, ekologickému eh, lesnictví, o zemědělství s velice nízkými vstupy. Mm, jsou zde různé nové metody, nevím teď, jak se tomu přesně říká. Třeba zemědělství, které má také za cíl zachovat eh, krajinu. Mm. Takže i zde se třeba používají chemické přípravky, ale oni eh, drasticky snížili svou závislost na těchto eh, syntetických přípravcích. Já si myslím, že tento argument neplatí, když řeknete, potřebujeme pesticidy, abychom mohli pěstovat plodiny. Eh, je to naopak, je to tedy dostatečně již prokázáno. Také zde máme různé vědecké práce, které říkají, že třeba výnosy v eh, ekologickém zemědělství jsou srovnatelné. A nemusíme srovnávat pouze výnosnost, můžeme srovnat i náklady, protože třeba pokud ten zemědělec neplatí za pesticidy, pokud nemusí nakupovat eh, různé chemikálie, tak zase má v tom nižší náklady. Evropská unie teď eh, dala mnoho peněz na výzkum nějakých vlastně lep mm, na výzkum toho, aby, aby ta zemědělská produkce byla jako nějakým způsobem lepší, zlepšená, zkvalitnější, zkvalitněná a to pomůže i přírodě a životnímu prostředí. To znamená, nejjednodušší způsob je eh, umožnit to, aby bylo dost opilovačů, aby mohli opilovat. Já si myslím, že bychom měli důvěřovat přírodě, a myslím si, že jak se příroda si pak sama najde cestu. Děkuji. Pan van der Fis, chcete zareagovat? Van der Sluis. Do jedné minuty, prosím. Vydejme se takovým tím um, stylem ekozemědělství, to znamená, pojďme uh, na mm, jaksi vstříc přírodě a nebojujme s přírodou. To je taková první rada. A druhá rada je využít eh, integrated pest management, to znamená Eh, insekticidy a pesticidy využívat úplně jako poslední možnost záchrany, když už víme, že tam opravdu je nějaká nemoc nebo nějaký ten škůdce už tam je, tak pak tedy použijeme chemické přípravky, to je hlavní eh, myšlenka toho integrovaného systému boji se škůdci, ale využívání těch systémových insekticidů, to je úplně proti i eh, proti tomu systému. To se zkrátka používá preventivně, to jsou insekticidy, které se používají preventivně a ukázaly se také, byly zde různé výzkumy, které říkaly, že ve více než 90% zkrátka nedošlo k žádné chorobě nebo nebyly tam žádní škůdci, takže vlastně pouze mm, ty, ty pesticidy se opakovaly, se používaly eh, preventivně, ale stačí eh, jenom to, abyste ty pesticidy využívali pouze když už je to nutné jako léčbu ne preventivně. Také je možné třeba monitorovat situaci na polích, když tam se objeví nějaký škůdce, tak potom máte dostatek času zasáhnout a bojovat proti tomu škůdci nebo proti té chorobě, když se objeví. Ale s těmi neonikotinoidy, ty už se používají více než 15 let a ty se zkrátka používaly všude, bez ohledu na to, zda tam byla nějaký škůdce nebo ne. To znamená, byla zde velká kolaterální škoda a té by bylo možné zabránit. A přitom by mm, to nebylo na vrub eh, výnosu a sklizni. Děkuji. Nyní pan Kapry. Mikrofon, prosím. Pokud eh, vezmeme neprofesionální zemědělství, Jinými slovy, to, co dělají lidé jako hobby, nebo to, co mají na zahradách, co si pěstují doma, tak je jasné, že je možné nepoužívat pesticidy. Podle našich pozorování ehm, podle nás je v podstatě nejdůležitějším pesticidem samotné pozorování těch plodin, což když eh, je pěstujeme doma, tak to děláme. Hovoříme-li ale o profesionálních zemědělcích, tak ta agrochemie je velice silně navázána na tu produktivní anti- a- a- aktivitu, která je vždy řešena eh, z hlediska socioekonomického. Jinými slovy, hovoříme o zemědělských podnicích, hovoříme o jejich výnosech já bych eh, nesouhlasil s tím, že biozemědělství nepoužívá pesticidy. To tak není. My jsme měřili eh, zrovna v loni a v podstatě všechny biofarmy, ehm, ehm, všechny firmy, které produkovaly biovíno v Itálii, tak všechny používaly eh, umělé podniky, kromě, všechny kromě tří tedy. Takže nám jde spíše o to, redukovat do co největší možné míry tyto praktiky, abychom zvyšovali biodiverzitu, protože vyšší biodiverzita znamená kvalitnější potraviny. Protože velká část Evropy se zabývá e, touto takzvanou certifikací udržitelnosti, kde se v podstatě snaží redukovat používání e, pesticidů, zvyšovat biodiverzitu, zvyšovat kvalitu jejich produktů a tím vlastně zvyšovat svůj Eh, ekonomický zisk. Pokud samozřejmě zemědělství zmizí, tak asi zmizí i opilovači, že ano, je potřeba, aby zemědělství přežilo a musíme ho tím pádem chránit. Děkuji. Merci. Um, just... no, děkuji. Paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla velice moc poděkovat odborníkům, kteří zde hovoří a také děkuji za kvalitu a nezávislost jejich práce. Vidíme také další eh, důkazy jejich flexibility v tom, jak dokážou odpovídat na naše otázky a navrhovat nové země, zemědělské metody a přitom jim na to stačí jedna minuta. Takže jeden náš pozvaný odborník, pan Benoit Simon Delso, eh, je ten člověk, na kterého chci adresovat svou otázku. Chci se zeptat na alternativy neonikotinoidů. Já vycházím z té, z, z, z závěru vaší práce, Domníváte se, že rozhodnutí v Dubnu, to znamená eh, naprosto zakázat ty tři hlavní neonikotinoidy, nebudu je zde jmenovat, tak myslíte si, že podle vás ten zákaz je dostatečný? Máme ho potvrdit? Máme zakázat celou tu rodinu, jako je to třeba teď ve Francii od 1. září? A pak ještě druhá otázka, na kterou už reagoval pan Capri co očekáváte od nás eh, ohledně neonikotinoidů? Jak můžeme zlepšit legislativu v porovnání s legislativou z roku 2009? A já vím, že tedy na to nebudete mít moc času. Děkuji. Nyní paní Simon Delson nejprve. Děkuji. Ptala jste se na zákaz. Já budu hovořit francouzsky. Já si myslím, že ten zákaz je na místě a je velice významný. Když vezmeme v úvahu to, co víme, mám určité pochyby, protože realita je často trochu jiná od našich očekávání, ale všechny testy, které byly provedeny, tedy na to ukázali, na to poukázali. Občas jsou zde určité studie o kontaminujících látkách. Občas nacházíme rezidua, dokonce i třeba v oblastech, které jsme se domnívali, že jsou jaksi mm, odolné, že, že tam nemůže, že tam nemohou objevovat ta rezidua. A, mm, tak má zde být ten princip předběžné opatrnosti, máme to všechno zakázat a pak se teprve uvidí. Dnes je to tak, že některé členské státy eh, pokud třeba ve Francii je považují tu látku za nebezpečnou, tak eh, co pak třeba v Bulharsku a v Rumunsku to nepovažují za nebezpečí, tam, tam ta látka nebezpečná nebude. Takže já trošku nechápu, proč v jedné zemi eh, při, přijali tu vědeckou, to vědecké tvrzení a v jiných nech. Já si myslím, že by to mělo být zakázáno všechno a všude. A domnívám se, že vy jako Evropský parlament můžete apelovat na členské státy a na komisi, aby už nikdy neudělovala tady v tom ohledu žádné výjimky. A pak je zde ještě Druhá otázka, kterou jste položila. E, jaké jsou alternativy k těm neonikotinoidům? No já myslím, že musíme mm, prosazovat e, alternativy a je zde mnoho takových velice dobrých e, alternativ Například eh, mm, jsou zde různé alternativy, o kterých eh, se hovoří, o kterých, eh, o kterých se píše. Některé vycházejí zkrátka z takového zdravého selského rozumu, souhlasím s jedné věci s panem eh, Kaprim, a to je to, že zemědělci sami by měli být dobře informováni, jak mají, jaké alternativy mohou používat, protože to jsou zkrátka alternativy, které vychází ze zdravého rozumu a z dobrých zemědělských postupů. Děkuji. Já jsem si vyslechla to, že pan Lenz a pan Stasi Sluis hm, řekli, že ta situace je dobrá ohledně včel. Říkali, že letos byl dobrý rok, ale jak to, že tedy za náma chodí včelaři a stěžují si, oni nám říkají něco úplně jiného. Myslím si, že letos jsou naopak velice smutná čísla. Máme údaje o umrtnosti včelstev. No, a uvidíme tedy, jak taky jste říkali, že záleží, jak to ještě bude v budoucnu. No, já si myslím, že to asi byla pouze taková řečnická otázka, říká pan předseda. A teď paní Holzenkap. Já mám otázku na pana Vandeslause. Vy jste ve své prezentaci mluvil o transparentnosti a já bych měla otázku na Monsanto Papers loňském roce zhruba v tuto dobu tady proběhlo slyšení, kde eh, hovořil profesor Kirkland, eh, jeden z poradců Monsanto. A prováděl jednu jejich studii, přičemž Monsanto jeho jméno s tou studií svázalo a ta studie byla úzce navázána na celou společnost. Slýcháme o mnoha různých institutech, slýcháme, že vlastně se věci nedělají tak úplně vážně, že občas s vědci spolupracuje právě ten průmysl a že existují napojení veřejných orgánů, vědců a firem. Já se vás chci zeptat, kde si myslíte, že je ta hranice. Chci se zeptat, zda vy máte nebo nemáte nějaká napojení. Zda vy musíte své výsledky někomu odůvodňovat. Prosím, pane. Děkuji vám. Eh, vy se tedy ptáte na spolupráci mezi průmyslem a vědou. A kde existuje nějaká ta mes. Já jsem udával příklad eh, Jamesa Cresswella, eh, ale ten můj příspěvek byl hodně krátký a tak jsem to nestihl. On si myslel, že může dělat nezávislý výzkum a nechat si ho financovat Syngentou, protože ta smlouva se Syngentou říkala, že může, že může zkoumat, co chce. Tak on pak začal zkoumat a výsledky, které získal, ty se Syngentě moc nelíbily. Protože se ukázalo, že ten dominantní diskurs, který chtěla propagovat eh, Disgenta, tedy že za všechno může varováza, nepodpořilo ani jedno zjištění eh, pana kolegy v těch jeho analýzách ani z těch studií, které byly k dispozici. Jinými slovy, to, to, toto tvrzení nebylo opodstatněné. A poté Syngenta začala říkat, no podívej se, ale e, musíš přece změnit ten experiment a musíš ho dělat takhle a potom dostaneš ten výsledek, který potřebujeme my, že ano? No, takže on byl pod, velký tlake, pod velkým tlakem, aby změnil svůj experiment tak, aby z toho vyšel ten výsledek, který chtěl průmysl. No a v té chvíli se začal cítit nesvůj a měl stále větší problémy. A ve finále se to celé dostalo do médií. A teď víme, jak to funguje. A pokud vím, tak v případě Monsanto vidíme hodně podobného. Takže on zde je obrovský vliv ze strany agrochemického průmyslu. Je to miliardový trh, je to největší eh, podíl na trhu s insekticidy, tedy ty neonikotinoidy, takže pro průmysl je v sázce hodně, je to hodně lukrativní biznis. Já tomu říkám takové ty eh, vhodné, hodící se pesticidy nejen pro zemědělce, ale pro průmysl také, protože oni už nemusí dále investovat, oni eh, to vyvinuli někdy v 90. letech a stále se tím ta investice vrací. Samozřejmě je to obrovsky využíváno, používá se to profilakticky na všechny plodiny, všechna semena, na všechno, co jsme viděli, na více než tisíc různých aplikací se to používá. A to jenom v Evropě. Takže eh, pracujete-li s průmyslem a průmysl má tolik v sázce, no, tak pak je otázka, jestli ta věda může být skutečná. Já si myslím, že to interview v New York Times, na které si můžete najít eh, ten odkaz, tak eh, to ukazuje, jak subtilně to všechno působí. I když máte všechny záruky, že si myslíte, že budete nezávislí, ale já si myslím, že nezávislost tady prostě neexistuje. Doufám, že jsem vám odpověděl. Rád bych také zdůraznil, že to znečištění neonikotinoidy v Evropě pokračuje protože není to zakázáno v sklenicích, není to zakázáno jako biocid, není to zakázáno jako prostředek pro zdraví zvířat. Je to zakázáno pouze jako eh, herbicid. Eh, velice často se to používá jako biocid ve stájích a v chlívech u krav na vyhubení much a blech. A eh, odtud se to dostává opět do životního prostředí. Takže eh, ta emise pokračuje a podle mých prognóz budou povrchové vody stále kontaminovány úrovněmi daleko překračující povolené hladiny, protože se ty produkty nepoužívají pouze při ochraně rostlin. Musíme se podívat na celkový objem využití té aktivní složky. To udává tu emisi. Chceme-li redukovat emisi, musíme redukovat použití. Jinými slovy, musí se zastropit celkový objem využití těchto látek v dané zemi. Děkuji mnohokrát. Pan Pedicini. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. I já budu hovořit italsky. Obrátím se na svého krajana, pana Capriho, kterého jsem poslouchal velice pozorně. Ale musím říct, že nezdílím váš názor na realitu, protože vy říkáte, že e, i v legislativních procesech nám leco chybí. My jsme legislátoři a vytváříme právě tuto strukturu je potřeba věřit v systémy kontroly rizik a hodnocení, je potřeba, jak je to jen možné, aplikovat nějaký proces, který je zaměřen na zlepšení situace, na, na omezení rizik. Jinými slovy, kvantifikace, o to tady jde. A problém je, že podíváme-li se například na e, nařízení o přivádění na trh nových pesticidů, tak tam se vůbec nemluví o eh, neza, nežádoucích efektech na lidské zdraví, ale hovoří se tam o negativních efektech na zvířata, životní prostředí. I v té směrnici o udržitelnosti využívání pesticidů se mluví o negativních dopadech na životní prostředí, zejména na akvakulturu. Takže eh, my jsme tu dnes o toho, protože evidentně Máme spoustu dobrých návrhů, které jsou obsaženy ve všech možných legislativních návrzích, se bohužel v praxi neaplikují. V realitě posledních dnů se nejenže na trh uvádějí pesticidy, které jsou prokázáně toxické, Chtěl bych připomenout, že glyfosát je Evropskou unii klasifikovaný jako toxická látka pro akvakulturu s dlouhodobými účinky. A přesto se ta výjimka prodloužila. Do dnes byl e, zastaven jen jeden karcinogenní pesticid a zatím byly obnoveny výjimky pro mnoho dalších produktů, které jsou prokazatelně endokrinními disruptory. Ukázalo se i v předchozích slyšení, že máme problémy e, s e, formulemi, které jsou mnohem toxičtější než ty původní aktivní látky. Dnes jsme slyšeli už po NT, že je zde obrovský kumulativní efekt toho koktejlu těch pesticidů. Slyšeli jsme celou řadu argumentů týkajících se toho, že eh, nesmíme hodnotit pouze ty akutní efekty, že musíme hodnotit i ty chronické dopady všechno těchto látek. Takže vzhledem k, tomuto, k této neochotě něco chápat se ptám, eh, podíváte-li vy se na eh, evropskou legislativu, která je takovým tím základním, tou základní previsou pro všechno toto, myslíte si, že jsme v situaci, kde můžeme aplikovat ten princip jaksi předjímání rizik? No, děkuji. Tento princip se musí aplikovat. Důležité je, aby se aplikoval i na koncept rizika je potřeba zhodnotit, jaké zde je nebezpečí a jaké je jeho riziko, protože ta klasifikace, na kterou odkazujete vy, je zcela správná. Eh, hovoří se o takzvaném hazardu, tedy vyloženě o nebezpečí, eh, na základě toho, že známe využití těchto látek. V rámci toho paradigmatu legislativního na evropské úrovni se však také musí hovořit o rizicích. A tento přístup je potřeba zachovávat, a e, tím pádem dospějeme ke zjištění, že to riziko není již akceptovatelné. Takže já nevěřím ve statickou legislativu. Musíme se podívat na vědecký základ e, celé této věci. Je tím pádem potřeba sledovat nějaký opakovatelný transparentní postup a sledovat ho konstantně při obnovování výjimek pro tyto, pro, tyto, pro tyto látky. Ono tady nejsou jenom vědecké poznatky, jsou tu i požadavky našich občanů. Takže vědecké poznání musí být aplikováno a ono se také aplikuje na eh, řešení rizik, ale nesmíme hovořit o nebezpečí, o tom takzvaném hazardu lec která látka by spadala do té kategorie A, protože je to látka karcinogenní. Pokud jste jí vystaveni Um, 10 hodin, tak eh, například eh, látka typu dužnina rajčete začne produkovat karcinogeny. Takže to není možné eh, v tomto pokračovat. Ano, tady jde o to, že já hovořím právě o tom riziku, protože fakt, že chceme redukovat rizika, to je hezké a to lze doplnit nějakým normativním návrhem, ale v reálném použití jakéhokoliv, jakékoliv látky, tak jsou ty věci trošku jinak, že ano. A to velice podstatně, pokud byste dnes jel do Itálie, stejně jako do mnoha zemí EU, kde je glyfosát zakázán, kromě tedy těch vyloženě úzkých použití, ale, ale přesto, půjdete-li do kteréhokoliv obchodu, tak si můžete koupit libovolné množství glyfosátu. Taková je realita. No dobře, to je ale legální chování. Samozřejmě ilegalita to je něco jiného. Eh, víte co, když jedete na kole bez helmy, tak také děláte něco, něco nelegálního, že ano? Takže ona to je vždycky otázka. Lepší kontrola na místní úrovni, to eh, je naprosto zásadní. Máte pravdu, není to správné, není to legální. I tady bychom měli asi pokročit v naší zprávě. To je v srdci naší zprávy. Ano, eh, glyfosát. Každý stát je odpovědný za to, buď ho zakázat, nebo ho povolit. Ale myslím si, že by bylo třeba dát jasná, přesná pravidla eh, a že by se měly harmonizovat tyto postupy. Děkuji. A teď se dostáváme ke koordinátorům. Teď dostane slovo. Pan Majany tu není. Angelik Delaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem třem expertům dnešní odpoledne. Musím říci, že já mám mnoho otázek a nevím tady, co mám vybrat. Je to tak důležité Pokusím se, pane předsedo. Možná jednu připomínku týkající se prezentace paní Simon Delso. Pochopila musím říci, že jako farmářka zůstávám, zůstávám úplně perplex, protože já pěstuju salát a dopad na včely tam je poměrně omezený, ale, uvidím, ale udělal jsem to zkušenost, ale dělám zkušenost, eh, dělám, věřím vaši vědecké expertíze Věřím také expertize zemědělcům. A musím říct si, že já teda už nechápu, jaký bude dobrý agrární model pro výrobu, pro produkci, protože dokonce i bio zemědělství a pan Kapry to ukázal, eh, eh, se prostě neobejde bez fitosanitárních produktů. A mohu vám říci, že v mé oblasti Eh, eh, vinaři, bio vinaři nebudou mít žádnou sklizeň letos, eh, protože díky povětrnostním podmínkám prostě nebudou mít žád, žádné plody. Já tedy skutečně ne, nevím, v, k, směrem k jakému zemědělskému modelu bychom měli naše zemědělce vychovávat. otázka šíření tohoto produktu. Myslím si, že všichni, a teď já asi špatně vyslovím to jméno, když eh, vezmu v potaz, co jsme tady od pana Vandersluise slyšeli, eh, tak eh, všichni jsme vlastně šokováni, ale jako legislativci, tak já nevím, po jak, jakou koleji bychom se měli vydat, na jaké koleji se budeme rozhodovat zítra co máme tedy navrhnout v rámci té zprávy, kterou chceme předložit našim kolegům? Já prostě nevidím žádné východisko, já jsem maximálně zneklidněná. Jakým způsobem se nám podaří sloučit ekologii a e, zemědělství? Podle mne ty vyhlídky jsou tedy velice pesimistické, ale přece jenom já jsem chtěla se tady s vámi podělit o tuto svou reflexi, ale a chtěla jsem slyšet eventuální reakci na to. Eh, chce na to někdo zareagovat eh, ze tří našich panelistů? No. Já nemám zcela jistě odpověď na to, jaký by měl být budo, eh, agrární model budoucnosti, ale doufám, že to bude takový model, kde eh, se budou monitorovat eh, rezidua zbytky eh, v ekologii a že tato nebudou všude. Když říkám všude, tak vidíme, že se zbytky nacházejí ve vodě, v půdě, i v hloubce, čili zbytky tady zůstávají pořád. A my, kteří pokračujeme v monitorování pilů, Eh, zejména v souvislosti se sledováním včel, vždycky, vždycky se najdou rezidua. Zbytky a směs, eh, koktejl těch zbytků. Takže já skutečně nevím. No, s tím, co říkám, nechci říct, nikdy jsem neřekla, že zemědělci pracují špatně, ale je třeba, aby si zemědělci uvědomili, uvědomili, že nemají vůbec žádnou kontrolu nad tím, kde kam se dostanou všechny ty zbytky, které vznikají díky jejich produkci. To ne, nezávisí jenom na nich, to závisí eh, na druhu prostě těch produktů a dalších okolnostech. Je mi to líto, jestli jsem tady prostě naznačila příliš pesimistickou situaci, ale já nemohu být optimistkou, protože v Belgii máme ztráty 30% ročně. Já na tom pracuji, aby se to zlepšilo, ale realita je taková, jaká je. A velký problém, když se podíváme na eh, regulaci, jakou máme dnes pro používání pesticidů, tak ta rozhodně nezohledňuje kontext. Prostě povolují se produkty, dobře, udělalo se hodnocení rizika, můžeme zhruba předpovědět, jaký druh jak, eh, hmyzu třeba bude ohrožen, ale potom se to prostě hodí na trh a vůbec se nezohledňuje, zda se ten produkt bude používat jenom na jeden druh kultury nebo ve všech typech plodin, ve, ve všech typech polí, eh, na velkých plochách nebo na malé ploše. A to je ten velký problém dnes máme veliký problém v objemu objemu pesticidů, které se nacházejí na trhu a jejich eh, směsice a jejich smíchávání. Ani ten objem, ani jejich eh, směsování nejsou vůbec zohledňovány při vypracovávání hodnocení rizika. to je prostě realita. No, jestli jsem vás správně pochopila, je třeba, abychom dospěli ke kvótám. Bylo by to řešení? Ano, ale jiné řešení by mohlo být ku příkladu. No to už ne, nebylo by to marné, už ty kvóty. A potom dát určitou kondicionalitu. Podmínit pomoc z prvního pilíře, například ta směrnice o trvalé udržitelném zemědělství. To dnes neexistuje. Dnes tam je jenom pár článků, které se tomu věnuje, ale rozhodně tomu nepodlá celá směrnice nebo se o tom není celá směrnice, aby zemědělci, kteří se zaobírají agrární nebo agrolesnickou činností, měli nějakou pobítku. Jak to dělat? Proč to dělat? Podle mě by to bylo úžasné. No ale na to by bylo zapotřebí, aby veškerá produkce se dostala do zemědělské produkce. Například E, do, dnes do toho nepatří všechno, ale v té kondicionalitě, čili v podmíněnosti, máme určitý základ. Otázka je, jak by se tady dalo pokročit a k té transformaci, ale prosím velice rychle, ve společné zemědělské politice. No to je spíše přání. Ekologická eh, monitorování, které se dělalo například v rámci směrnice rámcové čistoty vody nebo rámcové směrnice o vodách nebo něco jiného, kde se hodnotí úroveň chemických zbytků. To je dobré, když se to dělá. Ale jakým způsobem se všechny tyto výsledky mají zohlednit v legislativě? To by umožnilo sledovat To by možná možná zlepšit hodnocení rizik, aby se vidělo, zda něco takového je tedy příhodné či ne. Děkuji. A teď paní McIntyre. I, I understood I had to waive my right. Já pokud eh, jsem mm, slyšela dobře, tak jsem musela eh, rezignovat na svou řečnickou dobu. Euh, no, víte, předseda má těžký úkol. A vy můžete hovořit z titulu koordinátorky, prosím. Well, I, I would like to take... No dobře, tak eh, pokud dovolíte, tak ano. Myslím si opět, a to nechám na pánech a paních expertech, kdo odpoví, ale vy jste mluvili o menším užívání chemikálií. Hovořili jsme tady o také konceptu IPM. Myslíte si, že ty modely malého užití si budou žádat zavedení nových chemikálií nebo nových opatření na ochranu rostlin, tedy že by se používala nějaká nová chemie, pokud bychom šli tou cestou minimálního použití. My vidíme, že je velká výhoda, když používáte jen to nejmenší nutné množství nějaké chemikálie. Vy jste hovořili o takových těch sprejovacích operacích, které stříkají chemikálie úplně všude. Kdybychom tedy používali nové techniky, které eh, pomalu přicházejí, myslíte si, že bychom museli zavést novou chemii a nové produkty na ochranu rostlin? Děkuji. Pan Capri. O, díky za váš dotaz, protože tady se otevírá velká legislativní mezera, která souvisí s tím velkým trhem, byť fragmentovaným, protože eh, tady nemáme žádné velké nadnárodní lídry v produkci nových fitosanitárních produktů, které by se používaly například pro biozemědělství jako alternativy, řekněme, nechemické vůči tomu, co máme dnes. A to je právě ta velká legislativní mezera. Je potřeba se podívat například, co se děje v oblasti hnojiv. Tam ta legislativní mezera vedla k tomu, že se uvádějí na trh, na trh látky, které nelze hodnotit z hlediska rizika e, ale jejich využívání na větších plokách ukazují, že obsahují látky, tato hnojiva v podobě biocidů, které se používat nesmějí. Takže, jak říkám, jsou zde velké nedostatky a e, ta alternativní produkce většinou selhává, protože se jedná o nějakou syntetickou látku, a nebo protože e, ta biologická produkce nebo toto biozemědělství je jinak regulováno v jednotlivých e, státech. Ten problém je enormní. E, to malé užívání chemie, to je důležitá věc, ale Člověk by si myslel, že s menším používáním chemii se sníží riziko, ale ta, ale ta logika je zvrácená, protože tam jde o tu dobu expozice. E, jak jsme říkali, čím je nižší dávka, tím je nižší, nižší okamžité riziko, ale čím déle je tomu organismus vystavený, tak tím se to kompenzuje. A pak je také otázka, jakou toxikologii používáme, protože většinou se používá lidská toxikologie, která je specifická. Chceme-li proti toxicitě bojovat integrovaně, tak musíme řešit otázky jako um, klimatické okolnosti v, da, v, v, dané, v daném místě aplikace dané látky, protože i třeba teplota okolí e, její působnost změní. A tím se musí národní ministerstva zamínat. Takže máli se změnit způsob využívání těchto látek, bude potřeba provést přeskum veškeré metodiky, kterou zde používáme. A prosím pěkně, neříkejme, nepřesvědčujme se, že všechno, co je přírodní, je automaticky lepší. I to musíme nejprve zhodnotit a to stejným způsobem na základě stejných principů, eh, jako používáme pro tyto chemické látky. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Takže budeme pokračovat. Paní Millerová. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Nejprve chci velice srdečně poděkovat vědcům, kteří si dnes na nás udělali čas. Všechno, co působí, má samozřejmě také vedlejší účinek. To platí pro přípravky na ochranu rostlin, jakož i pro léky. Ale u fitosanitárních produktů máme prostě vyšší expozici necílených organismů. A um, proto je důležité, abychom se zaobírali těmito vedlejšími účinky a příslušnými nezbytnými opatřeními. Pane profesore Kapry, mám otázku na vás. Vy se vyznáte v našich procesech a zevrobně jste se zaobíral také přizpůsobujícími se opatřeními. Mohl byste ještě jednou sloučit, jaké faktory z vašeho pohledu jsou obzvláště důležité pro odpovědné nakládání s fitosanitárními produkty a nechtěnými vedlejšími účinky konkrétněji? Jaké z těchto bodů musíme jako legislatoři do budoucna lépe realizovat. Kromě toho by mě ještě zajímalo, jak to vypadá u povolených biologických insekticidů, jakým způsobem tady funguje monitoring. Probíhá to úplně stejně a dopady jsou také tak závažné? Preferisco eh, prima di tutto collegarmi a quanto dice. No, já bych eh, navázal na to, co předtím říkala eh, tady má kolegyně. Ten regulační problém je velký problém, eh, který souvisí s absencí regulace, jak si tomu, toho, čemu bychom říkali krajina nebo landscape. Bude proto potřeba vypracovat nové legislativní procedury a ty se musí ubírat právě tímto směrem. Z vědeckého hlediska to bude zcela nová metodika. Jak eh, víte, my hodnotíme hlavně eh, tu expozici, kde používáme matematické modely, matematické modely na základě různých možných scénářů, ale pro aplikace na škále celé krajiny neexistují. Takže my musíme hlavně začít se ubírat tímto směrem, zohlednit to i ve společné zemědělské politice, protože bude potřeba zcela změnit procesy hodnocení rizik na úrovni landscape, to znamená na úrovni celé krajiny. E, protože velká část té kontaminace probíhá na teritoriální úrovni a celé teritorium může kontaminaci buď zlikvidovat, anebo ji naopak ještě znásobí to je další důležité sdělení. Zemědělci, kteří v té oblasti žijí, kteří tam pracují, do toho musí být všichni zaangažováni. Ten problém je obrovský eh, s využíváním fitosanitárních produktů. Například třeba z biocidy. Já si myslím, že eh, si nemusíme vykládat, kdo co používá. Jsou to všechno biocidy, jsou to v podstatě eh, toxické látky a všechny jsou rizikové tím pádem. A já chci říct, že je potřeba velice opatrně tyto látky používat. Je potřeba začít řešit otázky na úrovni ekosystému, protože v posledních 20 letech se řešilo v podstatě eh, to, že se řešil produkt za produktem, ale ono to tak nefunguje. Takže legislativa se musí ehm, reorientovat, musí eh, jaksi zvýšit, zvětšit to měřítko a zohlednit také působení v čase těchto látek. Jak jsme řekli, ehm, v, i když třeba některý fitosanitární produkt dnes není kontaminantem, tak i za deset let ho budeme nacházet ve spodních vodách. A e, to je potřeba zohlednit. Je potřeba snažit se zajistit co nejvyšší biodiverzitu a na tom pracovat. Bude naprosto zásadní, abychom měli jaksi zemědělskou biodiverzitu a aby fitosanitární registrované produkty, které budou eh, registrované nebo certifikované pro používání v biozemědělství, aby byly hodnoceny stejně se stejnými restrikcemi jako všechny jiné produkty, protože dnes se nacházíme v situaci ne nelegality, ale v situaci velice zvláštního používání těchto produktů je fakt, že bez některých stopových prvků není možné pěstovat určité plodiny, ale nic se nesmí přehánět. Takže je to také samozřejmě otázka monitoringu, zejména v těch takzvaných biozemědělských podnicích. Ale um, to je problematické, protože třeba taková měď je přírodní látka a když ji někde zjistíte, tak nemůžete automaticky říct, že se jedná o kontaminaci. Takže půjde o to pozorovat, půjde o to dát zemědělcům k dispozici půdu, ale uvázat je také k reálné odpovědnosti, když se něco stane. Aby došlo k korektní stabilizaci našich ekosystémů, které budou nutně spravovat vztah mezi biozemědělstvím a používáním fitosanitárních produktů v ekosystému. Merci, la parole Děkuji mnohokrát. Teď má slovo paní Hazenkamp. Děkuji mnohokrát. Minulý týden eh, Foodwatch zveřejnil studii, která ukazuje, že od roku 2012 zhruba dva, 200 aktivních látek bylo autorizováno bez eh, udělení nějakého opravdové autorizace, protože to vlastně se jednou pouze o určité prodloužení toho povolení. Mm, eh, čili je tu celá řada látek, které jsou už na seznamu karcinogenních, mutogenních látek a nebo které mají endokrinní rušivý efekt pro, na lidské zdraví. A, a eh, Eh, ráda bych se vás na to zeptala, zda byste doporučil, aby v roce 2012 to bylo znovu autorizováno, eh, protože teď se ta autorizace prodloužila zase toto léto. Fluoxazin, gloroturion a denoxystrobin. Já nevím, zda je znáte tyto látky, ale už jsme o tom dnes hovořili a já bych ráda věděla, zda podle vás tyto látky by, by měly být znovu povoleny bez jakéhokoliv, jakéhokoliv vědeckého hodnocení. Pane Van der Tím, pane Van der Juisi. Ja, dat betekent dus dat die, die stoffen, eh, Maybe I should talk in English. Dobře, tak. Ty látky, o kterých hovoříte, nebyly testovány, nebyla testována jejich rizika. Eh, co se týče teaklopridu, to je velký problém, protože v roce 2013 byl vysloven zákaz a pak došlo, došlo vlastně v praxi k velkému eh, přesunu k teaklopridu, protože imidaklopryd um, eh, Mm, a ty další dvě látky vlastně začaly být nahrazovány, ale bylo tedy uvolněno mnoho dalších eh, variací toho triaklopridu. To znamená, že ten triakloprid se od roku 2013 začal používat v mnohem větším množství a není to pouze endokrinní disruptor, ale zároveň má také e, subletální dopady na opilovače, na čmeláky, na včely. E, snižuje se jejich e, reprodukční schopnost. Takže všechny tyto dopady má právě i tiaklopryt a je pravda, že ten tiaklopryt nebyl testován stejným způsobem jako ty tři e, neonikotinoidy, protože u těch tří tam e, žádala o testy komise ale vlastně tehdy eh, se ten tiakloprid netestoval podle mm, těch pravidel jako ty tři. A pokud by to tak bylo, tak by zřejmě byl taky zakázán, protože má stejný eh, negativní dopad na včely. A navíc jsou tam ještě i určité obavy o dopady na eh, zdraví člověka. A pak jste hovořili ještě o dalších látkách. Tam, jsou rovněž, tam je rovněž velké obavy ohledně uh, Eh, dopadů na lidské zdraví, mm, pokud nebudou tyto látky testovány podle nejnovějších vědeckých poznatků ohledně své toxicity a expozice. Myslím si, že tyto eh, látky by měly být eh, znovu vyhodnoceny podle nejnovějších standardů a nejnovějšího stavu vědy co nejdříve jako priorita. Děkuji nyní paní Rivazi. No, tak já hned budu pokračovat, eh, protože to je vlastně ve stejném duchu. Co nám řeknete o neonikotinoidech? A teď se tam paní Delso, když v roce 2013 EFSA použila metodologii v, po dohodě, eh, jak bych tak řekla, nebo v souvislosti s rozvojem těch nejlepších praktik a v rámci toho tedy došlo k zákazu těchto tří neonikotinoidů. A normálně by to mě, bývalo, mělo být akceptováno komisí a členskými státy. A já se teď ptám, ale zároveň se ptám i pana předsedy, protože budeme ještě pokračovat. Proč tato nová metodologie nebyla aplikována členskými státy. Komise nikdy nenavrhla, aby se udělalo význa, víte, to zasedání všech expertů ze členských států. Jakoby to nové vyhodnocování, které je příhodnější, protože zohledňuje eh, eh, různé efekty, proč nebyla sjednocena? Protože e, to by to ohrozilo používat ten produkt. A ta diskuze, kterou vedeme, je vedena kolem toho. Protože tady máme celou řadu neonikotinoidů, které by se měly zakázat. A já jsem velice zneklidněná hodnocením rizik. E, protože jak se hodnotí riziko? Víc e, co do lidského zdraví, než co do životního prostředí. Já vám velice děkuji za to, že jste přišli, když se podí, když vás vysle, hovoříte hmyz. 95% druhů hmyzu zmizelo, 30% ptačích druhů vyhynulo. Budeme čekat ještě na smrt koho, čeho jak budeme moci pokračovat žít, když už nebudeme mít biodiverzitu, biorozmanitost, teď to se týká eh, vodního světa, půdního světa, vždyť vidíme, že řeky už jsou postiženy, je tady celá kaskáda všech fenomenů, které následují. A když jsem si přečetla dokument komise, který nám zaslala tedy agentura na ochranu eh, životního prostředí, eh, Ekologické riziko by nemělo být nahlíženo jako velký problém a v žádném případě by nemělo vplynout do závěrečného rozhodování. No to je neuvěřitelné. Co to je? To znamená, že celá ekologická část je vyloučena z evaluace. No to ani není zásada předběžné opatrnosti. Až prostě to budeme čekat, až nám vyhynou všechny včely, nebudeme mít žádné včelaře, nebudeme mít žádný akvatický systém, no tak to je přece šílené. Mám dvě otázky. Za prvé, jaké vysvětlení nám můžete dát, proč EFSA? No, EFSA pracovala dobře, kleticky, ale můžeme uznat, že tedy, no pojď, už tu otázku, prosím, říká pan předseda. Otázka je, proč komise nenavrhla členským státům, aby začali aplikovat tento nový způsob evaluace, hodnocení tedy. Děkuji vám. Paní Simon Delso. No máme tu i zástupce komise, ty by mohli zareagovat možná. Já si nemyslím, že komise něco takového nenavrhla členských států, aby to neaplikovali. Komise to navrhla, ale byly to členské státy, které to prostě nezajímalo a které zablokovaly politicky um, používání té nové metody. Proč? No, slyšeli jsme různé argumenty, dojící do různých směrů, ale většina z nich říkala, že to bylo příliš komplikované, příliš zvízelné a to mě tedy zneklidňuje. Mě osobně to velmi zneklidňuje, protože metodologie je skutečně aktualizována podle vědeckých výsledků. A ten dopad toho, že členské státy vlastně blokují aplikování této metodologie, protože podle nich je příliš složitá, znamená to, že hodnocení, znamená to, že členské státy chtějí, aby hodnocení rizik zůstalo špatné. A to mě tedy opravdu zneklidňuje. No, já tedy nevím, zda to je tedy politická část každého členského státu. Jediná věc, o kterou mohu žádat já, je, aby se to aplikovalo a snad v těchto institucích byste mohli propagovat co možná nejvíce tuto ideu, aby se to prostě celé zaktualizovalo. A já jsem chtěla říct jenom jednu věc. Hlavní směry EFSI. To je metodologie pro, pro, metodologie pro provádění analýzy rizik. Tato metodologie dnes umožňuje mít daleko přesnější informace, daleko komplikovanější komplexnější informace, co se týče hodnocení dopadu pesticidů, jakmile se dostanou na trh. To není ta, eh, ten hlavní směr. Tady je možno jít do rizika. Eh, ten, kdo rozhoduje, to je členský stát to není vlastně ten hlavní směr vypracovaný komisí a EFSO. To tady je možno jenom poradit, jaký může být dopad pesticidu, ale a dá, poskytuje to tady lepší informace, ale rozhoduje členský stát. Pan Kapry? Eh, si, eh, no, promiňte, že ještě do toho zasahuji. Tento bod je totiž naprosto zásadní. V první řadě zcela souhlasím, že to rozhodování členských států není moc transparentní, nebo alespoň to nebylo řádně komunikováno evropským občanům. A to nám dělá velké starosti. Ale pojďme o krok zpět. Je potřeba dávat pozor na eh, příliš komplexní metody hodnocení rizik. V první řadě je potřeba zaměřit se na vzdělávání zemědělců. A analogický problém máme v evropském systému, a k tomu už také máme o, o odborné články, je problém těch hodnotitelů. Jinými slovy, studie dokázaly, že hodnocení rizik, když jsou ty metody moc složité, tak v podstatě skupiny hodnotitelů, hodnotící stejnou věc, dojdou k různým závěrům. Tím pádem zde je prostor pro zlepšení. Přijímání nových procedur, které budou asi nutně stále komplexnější, složitější, bude potřeba v tom důsledku investovat do školení hodnotitelů, které, kteří budou sedět v daných agenturách v členských státech, aby věděli, co dělají. Protože expertní hodnotitel rizik to není něco, co se naučíte přes noc. Když máte vzít nějakou složitou proceduru hodnocení rizik pro nějaký druh ptáku nebo něco takového, tak vám trvá celé měsíce, než se to správně naučíte aplikovat. Takže pozor, musíme investovat i do hodnotitelů. Merci, Madame Dornano. Děkuji, paní Dornano. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice překvapená dnes slyšet všechny kolegy, kteří tady vidí rudě, když se hovoří o neonikotinoidech. Já jsem na plenárním zasedání 1. března minulého roku předložila pozměňovací návrh, aby se zakázaly všechny neonikotinoidové pesticidy a většina poslanců tento pozměňovací návrh odmítla. To znamená, že dnes mě tedy jejich projevy překvapují. Eh, eh, zemědělci by, se, by jistě vystačili bez neonikotinoidů, eh, které mohou také zabránit šíření škůdců. Já vím, že to je asi obtížné, aby se to sloučilo s cíly společné zemědělské politiky, ale říkat, že neonikotinoidy nejsou ofenzivní, když nejsou vaporizovány, musíme si uvědomit, ale že neonikotinoidy se dostávají do všech, veškeré části rostliny a skrze rostliny a jejich kořeny i do hloubky půdy a do vody. A teď se chci zeptat pana Van Sluise, omlouvám se za výslovnost jeho jména, i rada bych upřesnila, co se děje ve Francii v souvislosti s těmi pěti neonikotinoidy. Oni jsou zakázány od 1. září, ale s výjimkami, které jdou do roku 2020. Ale když už teď existují výchylky, jakým způsobem je tedy nahradit? Zůstávají ještě nějaké složky? Tři? které nebyly zakázány. A chci se také osobně zeptat, co si myslíte o sulfabizaprolu a jeho působení na včely. Čili moje otázka je následující. Domníváte se, že je rozumné eh, odmítat naprostý zákaz neon, neonikotinoidů, když známe jejich dopad na životní prostředí? Děkuji, pan Vandrosvis. Já mohu odpovědět stručně. Mohu odpovědět ano, e, protože stačilo by zakázat všechny neonikotinoidy, včetně sulfoxafloru, protože zkrátka nesplňují tu vysokou úroveň ochrany, kterou Evropa sama chce podle své legislativy. Takže pokud bychom vyjádřili, pokud bychom vycházeli z nejnovějších vědeckých poznatků a z koncenzu vědecké komunity, tak tyto látky zkrátka neprojdou a neměly by se objevovat na trhu, neměly by se tam vůbec dostat. A to se také týká také biocidů, nebo jejich využití jako biocidů a pro um, chov zvířat. Uh, protože tam se to opět zase dostává do dalšího prostředí a, a ven a dostává se to do, do pilu a mm, jsou pak eh, napadeny včely a vodní zvířata a tak dále. Takže já souhlasím s tím, že podle, podle těch stávajících vědeckých, eh, vědeckého poznání bych doporučoval totální úplný zákaz. Děkuji, nyní pan Wade. Já jsem se chtěl zeptat pana Kapry. Ho, který řekl, že bez pesticidů by neexistala žádné profesionální zemědělství. Já nevím, jestli je to vědomá nesprávná informace. Teď jsem tak trošku rešeršoval, vypracujete pro soukromou univerzitu která se a pro organizaci, která se jmenuje Opera a proslavil jste se také s tím, že jste byl blízko určitému průmyslu. 2012 jste byl autorem zprávy, kde jste tvrdil, že neonikotinoidy nejsou odpovědné za vymírání včelstva, nýbrž celá řada jiných důvodů. I jako vědec je možné se trochu mílit a kdyby ta studie nebyla financována Bayernem, a někým jiným. No, já se vás eh, neptám, protože vaší odpovědi stejně nebudu věřit, ale zeptám se paní Delzo. Doneslo se mi, eh, nebo chci se zeptat, existuje výzkum o tom, že včely vyvíjí závislost na neonikotinoidech, Eh, což je něco obdobného jako závislost na nikotinu u lidí. Eh, existují k tomu nějaké vědecké výsledky, že včely létají zpět tam, eh, kde se dostali k neonikotinoidům, protože se na ně vyvinuli určitou závislost? Děkuji mnohokrát, paní Simon Nelson. Ano, opravdu existuje některé studie, které ukazují, že včely se vlastně stávají závislými na neonikotinoidech. Bylo to prokázáno, nebo ty studie proběhly u včel medonosných a u čmeláků. Zatím to není nějaký masivní eh, jev, eh, ani tady nemáme. Ale už tedy e, opravdu existují některé studie, studie, které se tomu věnovaly a které to prokazují. Takže my s tím musíme nějak se vypořádat. Eh, promiňte, ještě se hlásí pan profesor Kapry. Já na to také pouze zareaguji. Podívejte, v tom, co říkal pan kolega, jsou faktické chyby. Má univerzita se jmenuje Katolická univerzita eh, svatého srdce. Je to jedna z největších univerzit, nejuznávanějších univerzit v Evropě. Za druhé, já jsem nikdy neměl žádné finanční vztahy s průmyslem. Eh, ani když jsem byl v EFSA, když, jsem, eh, kdy na mě opakovaně útočili kvůli nějakým střetům zájmům, přitom všechno bylo transparentní. Eh, jsem však neustále pod útokem, protože jsem vlastně první, kdo představuje zprávy typu, kde ano, provokativním způsobem, ale eh, samozřejmě na základě detailní analýzy prezentuji předpoklad, že včely když tedy eh, zažíváme jejich úbytek. Takže to je z důvodu multistresorových efektů, což se pak v následných letech stalo předmětem výzkumu, kterým já se také zabývám. Takže eh, já jenom jsem toto chtěl vyjádřit, protože eh, pro ostatní, kteří zůstali v sále, máte to napsané také v mých podkladech, aby to bylo uvedeno na pravou míru. Děkuji. Děkuji, paní Hojbuš. Děkuji mnohokrát. Já bych měla otázku na pana Vandersolce. Vy jste hovořil o systému IPM. A to je velice významné. Měli jsme velice dobrou legislativu v směrnici o pesticidech z roku 2009, kde se hovořilo o tom, že použití pesticidů má být až to úplně poslední, co se dělá. V praxi to vypadá úplně jinak. Tam jsou pesticidy součástí systému. Máme zemědělské systémy, které by bez, pesticidů skolabovaly. Hovořili jsme o minimalizaci použití pesticidů a o tom, kolik peněz dáváme na minimalizaci rizik. Víte co, já bych daleko raději dala ty peníze na výzkum a vzdělání zemědělců. Já jsem také zemědělkyně a abychom zkrátka změnili skutečnou praxi v zemědělství. Co si myslíte, že eh, by se mělo udělat s tou toxicitou? že tedy pokud jsem vám dobře rozuměla, vy jste mluvil o tom, že čím je menší dávka, tak tím vlastně více toxické to pro ten organismus je, protože je tomu déle vystavený. E, myslíte, že tady jsou nějaké hranice, nebo jak, jak, co s tím máme dělat? Máme se od prevence zaměřit skutečně pouze na nápravu, e, nebo máme úplně změnit náš systém? Tady se hovořilo eh, o tom, že brzy se toto stane problematické z hlediska uživení lidí. Prosím, pane kolego. No, na to, co se ptáte, to je v souladu s tím, co jsem prezentoval. Že je tedy nutně potřeba zajistit nějaký přechod do systému, kde budeme IPM brát vážně a nejenom jako nějaký eh, jaksi možný dolaďovací nástroj, nebo že budeme pouze ladit to profilaktické používání pesticidů, protože tím nikdy nedosáhneme té masivní redukce toxických látek v životním prostředí, který bychom potřebovali pro zajištění obnovy, obnovy ekosystému protože eh, teď jsme už přišli o veškerý dopad na vodní systémy a na opilovače. Všechny ty látky, které mají charakteristika v tom smyslu, že jejich toxicita se amplifikuje dobou expozice a které jsou přítomny v životním prostředí celý rok, jinými slovy, expozice je permanentní v celém životním cyklu daných organismů. Pokud víme, že tyto chemikálie mají takovéto vlastnosti, protože se nevratně navazují na receptory v centrální nervové soustavě. Jinými slovy, každá další expozice vytváří kumulativní škody v nervovém systému. Jinými slovy, pak neexistuje žádná bezpečná dávka, když víme, že ta toxicita má takovéto vlastnosti, že tedy se amplifikuje dobou expozice. Tím pádem je jasné, že takové chemikálie už by neměly být povoleny. Stejně tak, jako nepovolujeme endokrinní disruptory, byť tedy v praxi ano, ale teoreticky ne, a nebo karcinogenní látky a tak podobně. Na ten seznam bychom tím pádem měli přidat ty látky, kde se jejich toxicita amplifikuje dobou vystavení. Ty by se neměly používat, pakliže se používají celoročně a zůstávají v ekosystému celý rok. Nejsem si za to odpovědělo na všechny vaše otázky, protože byl trošku problém s tlumočením. Děkuji ještě paní Hojbuch. Ano, jenom jedna stručná poznámka. Nesmíme zapomínat, že IPM je součástí naší legislativy, takže já si myslím, že bychom to konečně měli lépe implementovat. Děkuji vám, já si myslím, že už není námitek. Navrhl bych, že bychom se posunuli k druhému panelu, pokud dovolíte, protože čas utíká takže pojďme zkusit dodržet časový rozvrh. Budeme pokračovat stejně jako předtím. prosím paní Francisku Achterberg, aby si vzala slovo. A prosím, respektujte ten desetiminutový limit na vaši prezentaci, ano? Vím, že to je obtížné, ale jsem si jist, že to zvládnete. Um, thank you very much and uh, thank you. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji také výboru, uh, že jste nás uh, pozvali a že jste nás také uh, pozvali jako Greenpeace a že si chcete vyslechnout naše doporučení ohledně toho, co by se mělo udělat do budoucna. Chci říci, že při našich kampaních už dlouho bojujeme za eliminování toxických chemických látek z našeho životního prostředí. Uh, a bojovali jsme proti glyfocidu, organizovali jsme také Evropskou občanskou iniciativu proti glyfocidu a také jsme usilovali o zákaz neonikotinoidů a nechceme zakázat pouze jednotlivé specifické chemikálie, u nichž bylo zjištěno, že jsou škodlivé vůči lidskému zdraví nebo vůči životnímu prostředí, ale chceme zkrátka úplně celou takovou změnu v celém eh, zemědělství směrem k ekozemědělství, aby tam vlastně chemie nehrála už téměř žádnou roli. Mm, dívali jsme se, jak vypadá povolovací systém Evropské unie u pesticidů, bylo to v, tom, eh, v té kauze glyfosidů. A já bych chtěla říci, že hlavním takovým, to, co chceme mám dnes hlavního říci, je to, že nemůžem, že to nemá, nemá cenu řešit nějaké nedostatky v legislativě, ale spíše se musíme zabývat tím, že ta legislativa není dostatečně prováděná. Zaměřím se na tři oblasti. Eh, za, mm, takže za prvé, vždycky porovnám, jak vypadá právo a jak vypadá praxe. Takže za prvé, už na to zde bylo upozorněno, bylo, je zde nedostatek nezávislého a transparentního vyhodnocení rizik na úrovni EU. Za druhé, nedostatek celoevropské efektivní akce Eh, proti nebezpečím, která byla identifikována. A za třetí, tady už je to eh, odpovědnost členských států, i když komise do toho také vlastně mm, zasahuje, jde o ty speciální výjimky a zejména budu hovořit o udělování výjimky pro mimořádné situace. Takže co myslím tím, když hovořím o tom, že zde chybí nezávislé a transparentní posouzení rizik? V legislativě se jasně říká, že to má být, že ten členský stát má vypracovat nezávislé, objektivní a transparentní vyhodnocení rizik, které bude vycházet ze stávající eh, vědeckých a technických eh, znalostí a eh, poznatků, ale jak jsme slyšeli, nevždy tomu tak je. Jak tomu bylo v případě glyfosátu? Za prvé, byly využity e, studie, které nikdy nebyly zveřejňovány nebo zveřejněny. EFSA využívala eh, studie od průmyslu, které nebyly zveřejněny, které byly financovány průmyslem a jsou to vlastně studie, které nejsou k dispozici, pouze mm, jsou zveřejněny nějaké abstrakty a schrnutí. Za druhé, tyto studie nebyly nikdy recenzovány nezávislým recenzenty. Eh, oni sami řekli, že neměli čas eh, Eh, věnovat se jednotlivým studiím, takže vlastně vzali v úvahu výklad eh, eh, samotných výrobců. To znamená, že oni sami nevycházeli ze studií, ale vycházeli z, už vlastně z posouzení těch výrobců. Což teda řekla EFSA a komise. Dále, co se týče údajů, které jsou vyhodnocovány, máme zde tedy ty regulatorní studie, které prezentuje průmysl, ale posuzování rizik eh, musí brát také v úvahu eh, recenzovanou odbornou literaturu. A zde bylo ještě více nápadné to, jak eh, ty členské státy neprovedly vlastní posouzení dopadu, ale vlastně pouze skopírovali text eh, od výrobce, vybrali pouze ty hlavní eh, části a skopírovali je do své zprávy. Výsledkem je to, že Evropská unie tedy může jaksi opomenout nějaké důležité informace a může také se také stát, že průmysl, průmyslu se podaří jaksi schovat eh, některé nebo ukrýt, eh, skrýt eh, některá rizika. Za druhé je problémem to, že i když Evropská unie už třeba ehm, zjistí nějaká rizika, tak ne vždy přistoupí k akci, aby je zakázala nebo omezila, ale nechá, rozhodne se, že to musí být členské státy samy, že to tedy není z té Evropské unie. Opět zde mohu uvést příklad glyfosátu. Z posouzení vyplynulo, máme zde tedy závěry EFSI, které ukazuli, ukázali, že jsou zde dlouhodobá rizika vůči necílovým obratlovcům u čtyř z pěti mm, zástupců Eh, EFSA nezastírala, že to je dost zásadní obava, nicméně komise vlastně řekla, že není žádný důvod, aby se, ten, aby se to povolení nevydalo. Podle našeho názoru se vlastně stalo to, že komise eh, se zřekla odpovědnosti. Já bych ještě chtěla upozornit na to, že komise má velké diskreční pravomoci. Může mm, jednat e, různým způsobem, když i třeba když je tam pouze nízké riziko. Dobře, například v jednom e, v písemné odpovědi vůči výboru e, PEST řekla komise, že i třeba v jednom případě tam bylo pouze jedno nějaké nízké riziko a i v takovém případě Eh, komise tedy má i v takovém případě možnost omezit využívání, i tedy tehdy, pokud třeba EFSA řekne, že tam není žádné, žádná kritická, eh, žádné kritické využívání a že třeba pouze jedno z těch reprezentativních využívání bylo vyhodnoceno jako rizikové a to ještě nízkorizikové. To byl, takový, to byl příklad eh, glyfosátu, ale já mám tam ještě další příklad, který se týkal neonikotinoidů, už zde zaznělo předtím že stále ještě je možné využívat neonikotinoidy v některých případech nebo v některých prostředích. A teď se dostávám eh, k tomu zneužívání možnosti vydávat povolení pro takzvané mimořádné případy, pro mimořádné situace. Došlo k částečnému zákazu bylo to v roce 2013, došlo k ehm, částečnému zákazu neonikotinoidů kvůli jejich dopadu na včelstva. A od té doby eh, ale eh, zhruba polovina členských států vydává různé výjimky pro ty mimořádné situace. A Rumunsko je opravdu případ sám pro sebe. Oni eh, od roku 2013 eh, vydali těchto um, povolení velký počet, i když podle um, komise to má být opravdu pouze jenom ve speciálním uh, ve speciální situaci a nesmí to být delší než 120 dní. Um, komise to měla přeskoumat, ale vlastně na EFSU se neobrátili Eh, zda, aby vyhodnotila, zda došlo k takové situaci, zda tam bylo opravdu zapotřebí využít takový produkt. SK, eh, EFSA došla k závěru, že, u, že v Rumunsku to bylo v roce 2017 odůvodněné, že se tedy využíval ten klotianidin, imidakloprid a tiametoxam, aby se bojovalo proti kovaříkům typu agriotes v kukuřici a slunečnicích. To znamená, komise varuje, ale členské státy zkrátka ty chemikálie dále používají, takže proč vlastně je tady potom takový zákaz nebo takové omezení? Čili je velice důležité, aby mm, to jednání členských států bylo v souladu s legislativou Evropské unie. Teď se tedy dostávám k závěru, jaká jsou doporučení. Členský stát a EFSA by měli vypracovat zcela nezávislé hodnocení, neměly by vycházet a mm, záviset na mm, studiích průmyslu. Všechny studie musí být veřejné a dostupné. Dále nyní jste také nový postup, už zde není spolurozhodování, už jsem o tom také hovořila, o tom možná můžeme pak hovořit ještě zvlášť. Um, otázka, co je to vlastně skutečně nezávislé vyhodnocení. Já si myslím, že i sama komise by možná to měla nějak definovat. Znamená to řádná analýza údajů, ne, to nevycházet z hodnocení průmyslu a rozhodně to neznamená, že něco e, eh, kopírujete formou eh, copy-paste eh, z dokumentu, který zaslal výrobce. Za druhé, Komise by samozřejmě měla konsistentně omezovat nebo zakazovat pesticidy, které představují riziko. Neměla by se zříkat této odpovědnosti a přenášet to na členské státy. A za třetí, členské státy by článek 53 o takzvaném eh, využívání pro mimořádné situace měly používat eh, ten článek pouze tak, jak je to zamýšleno, A komise by měla připomenout členským státům, co mohou dělat a jaké jsou podmínky pro to, aby mohli tuto výjimku uplatnit. Nakonec, abych to shrnula, tak můžeme říci, že primární legislativa Evropské unie je v pořádku, tam s tím žádné potíže nejsou. Slyšeli jsme o tom, že musí docházet k eh, pravidelné aktualizaci metod, musí to být nejnovější, vždycky posouzení podle nejnovějšího vědeckého poznání a nejnovějších metod. Ale mm, co se týče ta, ta legislativa samotná z roku 2011, tak k té mohu říci pouze dvě věci. Za prvé, ti, kteří odpovídají za posouzení eh, rizik, eh, ty si musí držet eh, průmysl jaksi od těla. A to samozřejmě souvisí s tím, jak dnes se výrobci samozřejmě snaží jak si lobovat a snaží se dostat od všech eh, orgánů a agentur příznivé hodnocení. No a za druhé, co se týče sam, s, hm, hodnocení nebo rozhodnutí ohledně pesticidů, by mělo vždycky brát v úvahu, že zapotřebí vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. A pak je zde ještě jedno doporučení, které jsem nenapsala na tento snímek – ale je to vlastně jeden takový apel, který jsme, eh, který rovněž byl v té evropské iniciativě občanů. Je důležité aby, se, mm, aby průmysl sám nezadával studie. To znamená, musí to být tak, že průmysl musí za tu studii zaplatit, ale průmysl nebude ten, kdo bude tu studii někomu zadávat nebo bude odpovědný za přípravu té studie. Myslím si, že to mm, všem zjednoduší život a myslím si, že potom tedy průmysl nebude tak eh, jaksi nebude s tím mít tolik práce s dohledem nad těmi studiemi, tak jak to má dnes. Myslím si, že by to ani nemělo být příliš těžké tento systém provést. Komise by rozhodně neměla ignorovat tento požadavek občanů a měla by se zamyslet nad možnostmi, které v tomto ohledu má. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Martin Pižon. Děkuji, děkuji vám, já se pokusím být stejně stručný, jako byla Franceska. Já se jmenuji Martin Pižen, pracuji v Corporate Europe Observatoři, což je něco jako watchdog v oblasti ekologie. A to je způsob nazírání na celou záležitost, tedy Lobbying je o vztazích a nejdůležitější administrace Eh, společností je samozřejmě EFSA, což je autorizace, tedy pardon, agentura na ochranu potravin. V minulých letech se hodně hovořilo o nezávislosti této agentury. Ještě se k tomu vrátím. První poznámka eh, vyplývající z mé práce – je využívání vědy v diskuzích eh, lobbystic, o lobbingu. Eh, když se podíváte na současnou praxi, vidíme, že průmysl podkomá, podkopává vědu eh, a přitom se tváří, že ji brání. Mm, mm, například hodnocení pesticidů by mělo údajně být prvořadě vědeckým postupem, striktně vědeckým, a že se tady sleduje politizace <laughs> celého procesu. No pro boha. A další zajímá věc Monsanto dokumentu ukazuje, že průmysl je spojen s vědou protože toto je vlastně souhrn toho, jak by se to mělo dělat. My jsme slyšeli některé příklady z úst předešlých řečníků a kdykoliv nezávislý vědec dospěje k nějakému závěru o produktu, že by snad byl nebezpečný pro eh, autorizaci, pro povolení, no, mohu vám říci, že dojde k celé řadě věcí. Začnou se dět věci dít nejklasičtějším způsobem průmyslu, jak jednat s vědou eh, k regulačním účelům. To je popsáno v této strategii týkající se plastů v Evropě. Toto tedy není o pesticidech, vidíte. To je plastik syrup, která se diví, co by mohli dělat s ohrožením nebo s hrozbou toho, co se tady popisuje a slabiny. Vědecké důkazy ukazují na evidenci endokrinních disruptorů v plastech. A kapacita dalšího vývoje a příležitostí, kde může věda dospět k různým výsledkům co do endokrinních disruptorů. A samozřejmě vždycky tady platí to heslo time is money, čas jsou peníze, čas je drahý. Dochází k manipulacím, které zřejmě nejsou mimořádné. Možná, že bychom mohli říct, že jsou očekávané, protože pocházejí vlastně z komerční oblasti. Ale kdyby EU měla nezávě, opravdu nezávislé hodnocení produktů, v tomto případě v pesticidech, ale ono tomu tak bohužel není. A já rychle projdu těmi, těmi největšími toky, které jsme identifikovali, protože Francesca některé z nich již identifikovala stejně tak jako předřečníci. A toto je pravděpodobně to nejdůležitější. Je to zdroje, jsou to kapacitní zdroje EFSA pro panely, musí rekrutovat, musí nabírat dobrovolníky, kteří jsou placeni 80-90 dnů v, týdnu, v roce mohou dostat zhruba 300 eur za den, když se účastní nějaké schůze a takových schůzích je pár. No tak hodně štěstí. Když chcete nabírat vrcholné experty tímto způsobem, tak vám to vysvětluje potíže, kterým EPSA čelí v tom, aby nabrala skutečně dobré, nezávislé experty. No, to je problematika s touto administrativou, že tady ta pak vzniká ta situace, která vzniká. Ano, já to rychle projdu. Víme, jaký tady byl již skandál. Frančiska se o tom zmínila, to je typické. Dostanete žádost eh, tisíce stran. Vy si vezmete údaje, které dostáváte na hodnoty a Potom tady dochází k interpretaci dat a údajů, které napsali vědci rekrutovaní průmyslem. A to souvisí, jak už jsem řekl, s kapacitou. Ale nejenom s kapacitou. Můžeme se k tomu klidně vrátit potom ještě v diskusi, budete-li chtít. A to byl náš zájem v celé diskusi o glyfosátech. Nebylo by to tak špatné, kdyby nezávislí věci se mohli také podívat na tyto údaje, které agentura má, ale oni nemohou, protože ty údaje jsou důvěrné. Jsou důvěrné, protože jsou nákladné. A protože je to velice nákladné, vysvětluje, eh, proč tady tak operuje Montesanto a proč tady máte jenom málo firm, které se opravdu zabývají výzkumem. A v pesticidech tady vždycky budou existovat stížnosti, ale vždycky eh, vlastně se to týká jenom těch velkých, protože to vylučuje eh, konkurenty z trhu. Potřebujeme, ano, celou řadu eh, nového výzkumu, ale k tomu z nejrůznějších důvodů nedochází. About the, the, this transparency and... Eh, Co se týká té transparentnosti a utajování dát, eh, to je téma, které je předmětem revize té, toho nařízení GFL. To navrhla komise O tom můžeme mluvit eh, později, ale obecně to je vítaný krok. Ale ďábel je skryt v detailech, my si děláme částečně doznačné značné obavy o určité prvky tohoto návrhu. Je velice důležité se podívat na eh, tento následující snímek, ale lidé, kteří neznají tu problematiku, tak mi většinou nevěří. Ty takzvané aktivní látky se hodnotí na evropské úrovni. Jinými slovy, konsekvence je ta, že to, co se používá v reálném světě, vlastně se de facto nehodnotí. Ono se to tady hodnotí, ale jen tak hodně povrchně. A to neříká nikdo jiný než Monsanto sami. V případě glyfosátu na tomto briefingu, to jste možná viděli, to je mm, briefing exekutivců Monsantu. Nemůžete říci, že Roundup není karcinogenní, protože jsme v podstatě neudělali testování, respektive to testování na těch formulích se vůbec nepřibližuje skutečným úrovním aktivních látek. A e, to je přesně ono. E, je to nařízení 284 2013, kde se stanovují požadavky na produkty na ochranu rostlin Eh, tam se říká, že eh, jde o akutní toxicitu, podráždění kůže, očí a nebo adsorpce kůží eh, žádná karcinogeničnost ani nic jiného. Takže to je v podstatě postup, který můžete schválit úplně cokoliv. pak ještě jedna věc, která je poměrně nepříjemná, že i v sekundární legislativě, která se velice tiše zavedla v roce 2012, eh, se říká, že průmysl může získat přístup k závěrům EFSA eh, dva týdny předtím, než se zveřejní, což je úžasné, protože mohou na poslední chvíli začít lobovat anebo eh, trošku poladit PR. Teoreticky se eh, ten systém dělí na eh, hodnocení rizika a řízení rizik, ale ve finále to všechno eh, leží na bedrech intervence státních úředníků, kde v podstatě vůbec není žádná záruka, že ti lidé nedostávají nebo ne, ne, ne, neposlouchají politické příkazy, protože technicky vzato to je jejich práce. Záleží země od zemi, protože někde jsou nezávislé agentury, tak tam možná, dejme tomu, ta úroveň ochrany je o něco vyšší, ale například v případě Spojeného království tak to není, protože tam dokonce privatizovali tu potravinovou bezpečnost, kterou měli. To je soukromá firma. A Možná ještě jedna věc, to jste také slyšeli od předřečníků, tedy že škála používání se vůbec nehodnotí. A opět to je příšerné. Je to další způsob, jak musíte vlastně skloubit regulační vědu, tedy tu metodiku, která se používá pro udělování povolení, a skutečnou vědu. A um, pakli, že vaše regulační věda by se mohla vyvinout směrem za realitou, to by bylo vítané pro všechny. S tím, eh, jak říkala Franciska, v té jádrové pesticidní regulaci jsou velice důležité prvky, které by někteří chtěli, abyste škrtli, zejména tyto odstavce, které máte tady, to jsou ty takzvaná cut-off kritéria, jinými slovy ten postup pro ty nejhorší pesticidy. Já bych souhlasil s vámi, pane Kapry, nejde pouze o rizika u těch nejhorších pesticidů. Eh, nemůžete mluvit o rizicích, musíte mluvit o nebezpečí, o hazardech. Tak a teď, co je asi to nejdůležitější? Co zemědělci? Protože ve finále to jsou hlavní uživatelé. Zemědělci v podstatě eh, dělají to, co my jako společnost jsme jim řekli za posledních 50 let a dělají a teď je za to, že to udělali, eh, trestáme. A to není fér. Jenom abych to schrnul, jako první krok musíte mít bezpečnost, když hovoříte o hodnocení pesticidů, ale problém je, že pokud eh, zohledníte pouze bezpečnost a nezohledníte to, eh, o co jde zemědělcům nejvíce, tedy cenu, tak vám polovina toho vzorce chybí. A v zásadě to je ten hlavní důvod, proč eh, ti největší zemědělci zneužívali eh, to zavedení glyfosátu, protože když ho někdo nepoužíval, tak byl v ne, jaksi v nerovné soutěži. Pokud neřešíte obchod i bezpečnost najednou, tak přijdete o polovinu celé věci. Eh, vidíte to v tom hlavním argumentu eh, pro to přelicencování glyfosátu. To nebyla bezpečnost, to byl obchod, protože lobování hlavních exportérů eh, obilovin, jako je Kanada, USA, Austrálie, plus hm, lobování velkých zemědělců, to lobování bylo strašně silné a my víme, že to byl jeden z hlavních faktorů v tom definitivním vyvážení celé věci. No, Eh, takže chcete-li řešit otázku obchodu a zavádět různé restrikce, tak v podstatě tím uznávat, že zemědělské produkty eh, jsou nějakým způsobem speciální. A to by znamenalo, že komise by musela zrušit eh, jednu svou základní premisu, tedy že svobodný obchod, volný obchod je nejlepší pro všechno, protože zemědělství bohužel je prostě specifický trh. A teď, co se týká doporučení jak eh, říkala Franceska velice eh, hezky, tak řádná implementace aktuálních pravidel, aktuálního nařízení by byla skvělá. Dejte prosím EFSA eh, prostředky, aby mohla být i nezávislá na firmách, jejichž produkty má regulovat. Děkuji vám za těch mnoho písemných otázek, které jsem obdržel. Já jsem na všechny reagoval, takže Mnoho z toho je relevantní a ještě bych rád reagoval na dvě věci. Jedno je citát jednoho vědce, který hezky schrnul, jak by se ten systém měl zlepšit. Výzkum by měl být prováděn daleko dříve v tom procesu schvalování, důkazy by měly být představovány nezávislými laboratořemi a data by se měla plně zveřejnit vědecké komunitě a náklady by měl zaplatit výrobce. Ano. A já bych ještě dodal, aby se nepenalizovaly malé a střední podniky. A úplně poslední věc, co chci říct, já jsem kdysi pracoval, pracoval na téma vody a prováděli jsme jeden experiment, kde jsme konkrétně v Mnichově v Bavorsku v Německu eh, prováděli takovou jednu studii a tam ředitel veřejných vodáren si v 70. a 80. letech uvědomil, že mají obrovský problém s kontaminací se svými zdroji vody a tím pádem začali eh, subvencovat farmáře, aby nepoužívali pesticidy. Tehdy biozemědělství, ještě vůbec neexistovalo. Na tom je zajímavé, že dnes jsme tady o 30 let později a pro město Mnichov bylo zhruba desetkrát levnější, aby udělala toto, než aby platila za vyčištění vody, protože prevence je vždy lepší, než jaksi eh, ex post nějaká opatření. Ale to se soukromým firmám nelíbí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Pižone. A teď dám slovo panu Johnu Činovi za pos, na poznáno jeho poslední tedy příspěvek dnešního odpoledne. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání. Ve Spojeném království jsem partnerem eh, na statku, kde máme mnoho eh, plodin, které pěstujeme na orné půdě a já dnes eh, budu také hovořit jako předseda organizace Crop Health and Protection, to znamená organizace pro zdraví zemědělských plodin a pro jejich ochranu. Eh, víme, jaké jsou problémy, které souvisí s mm, pěstováním a také vlastně víme, jak se vědci snaží hledat řešení. Potřebujeme inovativní řešení pro přípravky na ochranu rostlin. Pro naši práce je to zásadní. Musíme nakrmit 7,6 miliard lidí a navíc ještě jejich počet se má ještě zvětšovat. Hlavní výzva pro 21. století je produkovat více potravin na stejné ploše a zároveň chránit biologickou rozmanitost. 25 evropské krajiny je využíváno jako zemědělská krajina pro um, plodiny. Dva, máme zde 12 milionů zemědělců a pracovníků, a kteří krmí 512 eh, milionů evropských občanů. Dámy a pánové, my eh, musíme jíst a proto musíme eh, mít zemědělce, musíme pracovat na poli. Bez prostředků na ochranu plodin by zemědělci přišli možná až o 80 eh, svých eh, výnosů kvůli škůdcům a plevelu. Máme zde jak eh, plevely, tak různé škůdce, které oslabují naši produkci. Ehm, máme zde různé plevele, které jsou škodlivé a některé jsou dokonce mm, velice toxické a mohou mít ještě další Eh, speciální eh, toxické metabolity, které, pře, které vlastně mm, přetrvají až do podoby potraviny a mohou mít eh, třeba smrtelné účinky na člověka. To znamená, využití prostředků na ochranu rostlin pro boj s různými škůdci je tedy dobré pro zdraví rostlin, lidí i zvířat a je to zásadní pro udržitelné zemědělství. Nicméně Potřebujeme, um, máme zde pokrok v chemických přípravcích, také je zde lepší kontrola, um, také je zde zapotřebí lepší aplikační technologie a i třeba je zde nový výzkum v genetice, takže to všechno má přispět k tomu, abyste, um, abychom dokázali lepším způsobem um, pěstovat potraviny, ale zároveň chránit životní prostředí. Můžeme se zamyslet eh, nad několika příklady, které jsou určitou inspirací pro budoucna. Například dnes máme cílenější přípravky na ochranu rostlin, které eh, mnohem méně dopadají na necílové organismy a životní prostředí. Například na našem statku jsme využívali organický fosfát, ale chtěli jsme tím zabít ehm, škůdce lalokonosce rýhovaného, ale zároveň jsme zjistili, že to zabilo i všechny žížaly v půdě. A ehm, vlastně byli jste ehm, zase třeba produkty, nové produkty, které byly velice cílené, které dokázaly cíleně zabít ty škodlivé druhy a přitom uchovali zdravou půdu a ostatní živočichy. Máme zde e, produkty e, na ochranu rostlin, které mají bojovat se chorobami rostlin anebo se škůdci. Když máme třeba díky tomu, že zde máme kamery, můžeme um, dobře na, provádět postřiky přímo třeba na ty nemocné rostliny, což by um, Mm, snížilo nutnost eh, objemu pesticidů a přineslo by to i úspory. Eh, navíc zde, jsou zde různé stanice monitorování plodin, které automaticky třeba schromažďují různé spory nemocí a tím získáváme informace a můžeme ušetřit eh, prostředky na ochranu rostlin. Nemusí se používat, pokud tam žádná choroba není, anebo když nejde k detekci žádného patogenu. A pokud je tam nějaký patogen identifikován, můžeme vybrat co nejcílenější, nejpřesnější um, pesticid, abychom ho aplikovali a tím zase snížili dopad na životní prostředí. V 18. století došlo k, eh, k zemědělské revoluci a od té doby se stále více používá um, agro, agrotechnika. Tím se také i zvyšuje um, výnos. Eh, tím, že se mm, kypří půda, tím se dostává do půdy vzduch, tím se tedy také podporuje kvalita půdy. A během let došlo k tomu, Během let však došlo k tomu, že se zhoršuje kvalita půdy. Jsou zde však pokrokoví zemědělci, um, kteří vlastně místo toho, aby orali svá pole a kypřili půdu mechanicky, tak využívají glyfosát, což je špatné na um, životní prostředí a také to snižuje biologickou rozmanitost. Hmm, potřebujeme nástroje pro udržitelné zemědělství. Nicméně často ty systémy jsou ehm, závislé na glyfosátu. V tomto roce ehm, ehm, bylo nutné zaorat do země mnoho lánů řepky, eh, protože poté, co došlo k zákazu neonikotinoidů, tak eh, byla plodina napadena škůdci a mm, bude tedy, eh, dojde k velkému um, poklesu uh, i třeba uh, rozkvetlých ploch vhodných pro včely. Takže je opravdu otázka, zda ty neonikotinoidy byly tak uh, hrozné pro životní prostředí, než vlastně nakonec, jak to vypadá ta situace teď. V současnosti um, Vyžadovalo si to 11 mm, let a 200 studií, e, nebo dnes tedy, když chcete nějaký produkt e, na, e, zavést na trh, britský trh, tak musí to trvat 11 let, máte tam nějakých 200 různých postupů, je to všechno velice přísné, ale poté už se vlastně příliš nedává důraz na to, aby se dobře podporovalo fungující zemědělství. Před osmi lety začal nový projekt. Ehm, tehdy se dostávala na trh pouze jedna aktivní látka. Chtěli jsme zlepšit inovace, ale eh, dochází vlastně spíše k tomu, že na trhu nejsou k dispozici hm, účinné a přitom nízkorizikové pesticidy. My to velice silně pos, ehm, pociťujeme, zejména v eh, pěstitelství ve Spojeném království. Pokud ta stávající regulace má dosáhnout svých cílů, to znamená chránit produkci zemědělců a chránit jejich konkurenceschopnost, Mm, tak je zapotřebí to všechno celé nastavit eh, úplně jinak. Máme zde princip předběžné opatrnosti a na základě něho Evropská komise může zakázat nějaký přípravek na ochranu rostlin, pokud eh, má eh, rizika, pokud, pokud tam jsou rizika, která byla vyhodnocena vědeckými důkazy, ale to je vlastně velice obtížné tento požadavek nějak naplnit a proto Eh, vznikl nový speciální mm, experimentální systém ve Spojeném království, kde probíhají pokusy v kontrolovaném prostředí a je tam eh, vlastně mm, propojení eh, průzkumu v terénu a laboratorního průzkumu. Ehm, také se tam zkoumá i dopad na vodní toky, a toto je takový krok, kterým by se měl vydat i průmysl, aby opět eh, získal důvěru spotřebitelů v přípravky na ochranu rostlin. Eh, Schromažování údajů o pesticidech, o jejich eh, využívání, o jejich um, rizicích, um, to sebou nese určité obavy. je zde určitý, určitá skepse, mm, tak se k tomu často, k tomu se často stavěli i normotvůrci, ale myslím si, že Evropská unie by se tomu měla věnovat. Tím, že brzy přijde automatizace a umělá inteligence, tak i farmy se ocitnou na pokraji velké eh, průmyslové revoluce. Bude se to týkat i těch přípravků na ochranu rostlin. Chceme lepší zítřek a potřebujeme, aby regulátoři zlepšili, zrychlili ty povolovací postupy a abychom zde měli chemické prostředky, které budou cílenější. Eh, musí zde být ochrana, eh, ochrana ale eh, prostřed, plan, rostlin, ale musí to být vlastně také, vycházet to opravdu z vědeckých poznatků a ne pouze z nějakého rizika. Vezměme si třeba eh, hydroxicodný louh, který se používá v domácnostech. Je to nesmírně nebezpečná chemikálie, ale přitom ji mají téměř všichni v domácnostech jako úklidový prostředek, takže nemůžeme vlastně takto podobně uvažovat i v případě těch eh, prostředků na ochranu rostlin. My máme zde mm, žádný svatý grál, ve Spojeném království bychom chtěli mít eh, dobré kvalitní potraviny, ale pak také nemusí být dostatečně eh, dostupné pro všechny občany, pokud eh, budou vysoké ceny a ne všichni lidé se pak budou moci dovolit. Děkuji. Děkuji. A slovo teď má Norbert Linz. Děkuji, já mám krátkou otázku eh, na paní Achterberg. Mně tedy není už zcela zjevné, zda tedy eh, to autorizační řízení má být zlepšeno, o to vám jde, anebo se vám jde o obecnou kampaň zákazu fitosanitárních produktů, čili jaký druh chemických přípravků na ochranu rostlin byste akceptovala? Prosím, paní Achterberg. Myslím, že to byly dvě otázky. Moje prezentace se soustředila na to, jakým způsobem by mohl být zlepšen evropský systém udělování povolení a hovořila, blížila jsem se k bodu, jak by se mohlo stát, aby současná kritéria evropské legislativy byla respektována. Mm, o to jsem byla požádána, abych o tom hovořila dnes. Mm, a já už jsem vysvětlila, um, z jakého pozadí, z jakého prostředí pocházím Greenpeace a zabývám se pesticidy a ne. My se dom, ano, my se domníváme, že tady jsou pesticidy pesticidy, kde řada nepříznivých dopadů byla identifikována a lze konat. A pak tady jsou ty nové pesticidy a ten pán přede mnou hovořil o nově zacílené chemii, na níž což je prostě rychle, rychleji se schvaluje, než se zná všechno o dopadech, které to sebou přináší. My chceme obojí. My chceme, aby se správně aplikovalo právo, aby se dodržovalo. To znamená, budeme-li mít dostatek důkazů o nebezpečí, látky budou zakázány a dlouhodobě, a já vím, že toto je dlouhodobá záležitost, protože bezprostřední cíl musí být minimalizovat, zmírňovat používání Eh, protože eh, není udržitelné používání tolik eh, pesticidů v přírodě. Prostě to nám nedovolí ani budoucnost, abychom vyráběli zdravé jídlo s takovým množstvím pesticidů. A náš pohled na, ten, na to využití pesticidů je, že bylo zavedeno více pesticidů jsou takzvaně zdravé, dokud známe tedy dopady, nebo podle těch dopadů, co zatím známe, až budeme znát jiné dopady, mohou být staženy. Ale my znečišťujeme naše životní prostředí pesticidy. Historie e, eh, nikotinoidů, myslím, že je naprosto ilustrativní. Ano, Organofosfáty jsou problémem, jistě, to bylo zjevné. Eh, výzkum se v tom sešel. Výrobci přišli s fantastickým novým produktem neonikotinoidem, který je daleko toxičtější, ale má se využívat jaksi v menší množství. A říkali, že to bude tedy zdravé, že to nebude nebezpečné. A o 15, 20, 30 let později se ukazuje, že to nebyla pravda a to je to, co neustále slýchám od svých kolegů z vědecké jednot, z vědeckého oddělení našeho. A to se děje znovu a znovu. A proto z vědecké perspektivy nemá smysl nahrazovat jednu molekulu jinou molekulu, abychom řekli, to je něco nového. Ne, Máme velký problém s životním prostředím, rezidua a zbytky se objevují v místech, kde, by se, kde se to vůbec nepoužívalo. To znamená, že konečně musíme jednat, abychom konali a chránili životní prostředí. Vždyť my závisíme na životním prostředí a i produkce zemědělská závisí na čistotě vod, čistotě půdy a proto na vědecké bázi také říkáme, musíme odejít od chemických pesticidů. Děkuji vám. Pan Bartstes, děkuji vám, pane předsedo. Na úplně první schůzi našeho výboru nám komise řekla, že proces udělování povolení aktivních látek na evropské úrovni a proces pro um, povolování bude na evropské úrovni, tedy aktivní látky na evropské úrovni a hotové produkty, eh, přípravky tedy na vnitrostátní úrovni. A najednou jsme zjistili, že tady dochází k synergickým efektům a to vlastně eh, způsobuje, že ty produkty jsou daleko nebezpečnější než aktivní látka jako taková. A teď eh, na základě jednání s jednotlivými experty víme, že členské státy nebo některé členské státy nejsou schopny dodávat adekvátní eh, vyhodnocení produktů. Nemají na to zdroje, nemají na to personál, nemají na to finanční zdroje a někdy nemají ani expertízu a tak se chci zeptat Francesky Achterbergové a pana Pižona, jak lze vyřešit tento problém podle vás? Možná Martin, pan Pižon by mohl začít? No, to je obtížná otázka. Děkuji za ní. je to o to obtížnější, protože je to taky politická otázka, protože některé vnitrostátní agentury mají dostatek kapacit, některé mají dokonce lepší kapacitu než tu, kterou máme na evropské úrovni. Eh, jednoduchá odpověď by byla, eh, vystačíme si s tím, co máme, protože to funguje. Ale to nebezpečí je, pokus všechno streamlinovat, aby všichni hovořili jedním hlasem. A my víme, že co se týče eh, různých eh, sloučen, jako bifenolů a tak FCC se třeba nelíbil výrok francouzské a dánské agentury na ochranu potravin, které přišly k jiným výsledkům než EFSA. Eh, my, oni spolupracují, to ano, existuje tady ta síť, která byla vytvořena. Já ten systém zase tak podrobně neznám, abych byl upřímný, ale domnívám se, že celá řada věcí už byla učiněna pro posílení kapacity, kterou máme na evropské úrovni, ale i my na evropské úrovni si musíme opět dát tu možnost EFSA nedělá žádnou vědu. Oni jenom hodnotí vzorky produktů. Kdybychom mohli mít aspoň to, abychom s tím mohli začít. A potom bychom mohli mít rozpočet eh, taky pro vědu, abychom mohli dělat vědu jako takovou. Eh, DG eh, pro výzkum by na to mělo vyhradit prostředky příštím finančním výhledu. Teď se pracuje na dalším programu Horizontu a to pod hlavním heslem inovace. Ale pro EFSU je velice svízelné hledat nezávislé experty, protože tady máme také eh, kombinaci public-private partnership, to znamená, že vědci musí jít do Holportu s průmyslem, aby vůbec mohli mít přístup k nějakým evropským prostředkům. Horizont se bude, o horizontu se bude diskutovat v rámci tedy budoucího finančního výhledu ve vašem parlamentu. Ale uvědomte si, že eh, public-private partnership může být eh, výhodné jako z ekonomického hlediska, ale co do vědeckého hodnocení, to je smrtící. Děkuji. Paní Achterberg, chcete to nějakým způsobem doplnit? Já nevím, jestli jsem pochopila otázku. Týká se to nedostatku expertízy eh, v národních agenturách, že nejsou v jednotlivých členských státech, že nejsou schopni plně hodnotit eh, ty eh, přípravky, které mají hodnotit. To poslední my vidíme, že členské státy nemají vždy, tak jak Martin to řekl, některé to mají, některé to nemají, ale ne vždy disponují expertizou, finančními prostředky a personálem, aby mohly ty fitosanitární produkty opravdu Eh, zhodnotit a to může potom mít synergický dopad, synergický efekt a může to být daleko nebezpečnější než aktivní látka jako taková. A moje otázka byla, jakým způsobem můžeme zlepšit celý ten systém, aby se neříkalo, ne, ne, jedno se dělá na evropské, jedno se dělá na národní úrovni. Ano, už tomu rozumím. No takhle. Každá agentura by měla být vybavena dostatkem prostředků, aby mohla vykonávat svou práci. Mm, existovaly návrhy, EFSA je předložila, eh, vědecká rada je také předložila, aby všechno bylo svěřeno EFSE. Aby prostě byla jedna dobře vybavená, fundovaná agentura pro hodnocení rizik, jak pro aktivní látky, tak pro přípravky protože zatím se hodnotí jenom ty aktivní látky, ale měly by se teď hodnotit i ty sloučení, na to ještě není. Já tak trochu váhám, abych řekla, jestli je to dobrá věc. Koncepce viděno, je to dobrá věc, že máte všechno jaksi v jednom, pod jednou střechou, eh, víte daleko víc o aktivních látkách a znáte i ty složeniny sloučeniny, vidíte, jste schopni ohodnotit úroveň rizika, čili na koncepční úrovni je to atraktivní, ale na praktické úrovni, na základě toho, co jsem řekla už dříve, co do přístupu EFSI, specificky co se týče kopírování a vkládání prostě hodnocení, eh, takzvaných vědeckých hodnocení z průmyslu do svých studií. A z tohoto pohledu, na základě EFSI, kterou dnes máme, která nerozpozná problém, když hodnocení rizika spočívá v tom, že skopírují eh, vědecké hodnocení průmyslu, no tak nevím, jestli by nebylo lepší, kdyby tam byla i nějaká jiná agentura. Děkuji vám. Guillaume Balas tady nahrazuje Simonu Bonafe. Ano, Simona se omlouvá, nemůže být eh, na, této, na tomto slyšení. Já si chci zeptat paní Achtebergové, možná taky pana Pižona, průmysl a zemědělci často říkají, že počet aktivních látek, už to tady zaznělo, se snižuje. Eh, pro používání na polích. Když se podíváme na čísla, Evropská komise eh, předložila to 19. června ta čísla. V roce 2001 jsme měli 427 molekul, které byly disponibilní a v roce 2018 jsou 490 Dva. Jak je možné to vysvětlit? Jak je možné vysvětlit dnes eh, ten mýtus, když se říká, že je stále méně molekul, když vidíme, že jich je autorizováno, povolováno stále více? Já tedy si nejsem schopen tento rozdíl vysvětlit. Je to rozpor. A druhá věc, kterou chci říct, je následující. Pane předsedo, byli jsme společně, jistě si vzpomenete, mm, eh, eh, v EFSE v Parmě a vedli jsme tam diskuse a co bylo velice zajímavé, bylo, že EPSA nám řekla tenkrát dvě věci. Za prvé, že EFSA reaguje na pokyn, na pokyn Evropské komise co do provádění hodnocení. Asi velice dobře vzpomínám na tu diskuzi, kdy jeden řekl, no, a co se týče glyfozátu, se klade jedna otázka a sice zda substát, pardon, substance, glyfosát je karcinogenní, já si myslím, že ne, ale neptali se mě, pravil ten vědec na dopad na půdu, neptali se mě, jak bude vypadat interakce s jinými látkami, zda nebude nebezpečná s jinými látkami, které se používají a tak dále a tak dále. E, to znamená, Přece jenom si tady musíme položit nesmírně významnou otázku, to je otázka toho sledování pokynů, řetězení těch pokynů. A teď se chci zeptat paní Echterbergové, nebo pana Pižona. Nezávislost studií. Můžeme se domnívat, Eh, že se dodržuje prostě ten princip znečišťovatel platí. Vidíme, že tady mají problém kapacitu autonomie EFSI, aby dodávala vlastní hodnocení, aby to eh, nebyly tedy rozporuplné eh, zápisy, že aby nedošlo ke konfrontaci, anebo aby tady měli své vlastní zdroje, o tom už se tady hovořilo, investice a tak dále. Ale ta otázka je mimořádně významná. A sice dnes, domníváte se, že dnes exist, má EFSA kapacitu dostatečným způsobem se opřít o nezávislé studie, a nebo je ekonomicky závislá na studiích zvenčí. Děkuji. Paní Achterberg? Ano, děkuji. Na tu první otázku by možná spíše odpověděl kolega tady vedle mě. Bylo řečeno, že je nedostatek látek, pouze jedna látka ročně přichází a proto potřebujeme změnu té regulace. Ale samozřejmě, ta, to, to není pravda. Není pravda, že se snižuje počet aktivních látek, naopak se zvyšuje počet povolených aktivních látek v Evropské unie. Já to vykládám tak, že pokud někdo tvrdí, že ten počet povolených aktivních látek se snižuje a že tedy farmáři vlastně neví, co mají používat, že tak, tak potom by Evropská unie možná měla nějak jak se uvolnit ta pravidla. A ještě ta druhá otázka. Zda EFSA má vycházet pouze z nezávislých studií, nebo jak to tady vypadá. Oni mají dva druhy studií. Za prvé to jsou, je to nezávislá odborná literatura, která byla recenzována, op- oponována a na to je zapotřebí se podívat skutečně velice dobře. A pak je tam ještě další eh, věc, další práce, kterou ale nezávislí vědci nemohou sami dělat, protože je to velice finančně náročné. Jsou to dlouhodobé studie, často to jsou dlouhodobé eh, studie na zvířatech, kde se zkoumají chronické dopady. A mm, někdo mi říkal, že to jsou studie za miliony. Takže třeba univerzita si to nedokáže sama zaplatit. To znamená, že tyto studie musí být opravdu financovány průmyslem, ale jak už jsem říkala, nemělo by to být tak, že ten průmysl sám si tu, si tu, si tu studii zadá někomu, protože často se ukazuje, že Ehm, potom se ta studie předloží té firmě a sice ta, ty, ty data v té tabulce jsou stejná, ale je tam trošku jiný výklad těch výsledků, ehm, protože to vlastně dělá laboratoř, které to ta firma zadala, anebo ta firma sama tam eh, k tomu připraví nějakou interpretaci těch výsledků a to samozřejmě potom vede ke zkreslení. Takže nej, nejjednodušší by bylo, kdyby existoval mechanismus, podle něhož by ty studie zadával nějaký nezávislý orgán. A nemusí to být orgán, který pak bude ty studie sám hodnotit, takže nemusí tím orgánem být třeba EFSA. Mm, ty studie by tedy měl zaplatit průmysl, ale nějaký ten nezávislý orgán by je mě, měl zadávat a měl by nést odpovědnost za provedení studií a za jejich kontrolu. Děkuji a nyní pan Pižon. Děkuji, Frančeska už odpověděla na tu otázku s těmi molekulami. Možná můj soused by na to mohl odpovědět. K té otázce, pane Vási. existuje tady problém týkající se nových produktů, které ještě nebyly uvedeny na trh a které nemohou prostě být cílem nezávislých studií, protože jenom výrobce má přístup k tomu výrobku. To znamená, že je potřeba pracovat jenom takhle. Otázka prostředků EFSI, o tom se to už hovořilo. EFSA může pracovat pouze na základě dnešních údajů, které se jí dají, ať už ze strany průmyslu nebo ze strany univerzit. To je první problém. Kdy to bylo loni nebo předloni, byla zveřejněna studie, Teď jsme slyšeli některé výsledky v projevu mého souseda, protože tady eh, stěžuje na mm, náklady spojené tedy s vývojem a tom zhodnocení těch produktů. Bylo tam nějaké číslo 2,5 miliardy dolarů, které průmysl musí vynakládat na homologizaci. <clears throat> Ale to bylo zajímavé se dozvědět, protože to je peněz, které oni musí stejně jak si použít. Ten náklad, to není investice, to je náklad, čili není to způsobilé pro na ochranu investic. Proč nechat celému, proč nechat průmyslu veškerou kontrolu, protože oni mají kontrolu nad tím, tak ten systém nezvypadá. vypadá kdyby mohli, prostřed, kdyby prostě to bylo prostřednictvím nějaké daně, nebo co já vím, to, co jsem zmínil v mé prezentaci, kdybychom mohli dospět k nějakému takovému systému, který existuje ku příkladu už ve systému finančním. Tady je organizace ve Francii dohledu nad bankovními domy, která je financováno a není to příliš komplikovaný způsob určitým systémem, ale aby se dosáhlo něčeho na evropské úrovni, je třeba dosáhnout jednoty na rady, že? A teď je, ale já si myslím, že by se tím získalo mnoho, že by tím získalo mnoho i EFSA, eh, zejména co se týče nezávislosti a také možnosti dlouhodobě si vybudovat opravdu tým expertů. Děkuji. Je to vlastně součást naší práce a návrhu, které chceme předložit. O čem to hovoříme? Možnost mít nebo získat prostředky. Tady se naznačují cesty. Třeba po prostřednictvím vybírání poplatku. Paní Makantaj. Euh, Prosím, prendre la parole. Uh, thank you. Uh... Děkuji za slovo. Já bych ráda položila otázku panu Činovi. Musím říci, že ta vaše prezentace byla opravdu nesmírně zajímavá, byla fascinující, protože pro nás je velice dobré vyslechnout si někoho, kdo má praktické zkušenosti. A zároveň Ehm, nám trošku mm, nastěňuje, že je zde určitá naděje, že je to povzbuzující, protože se ukazuje, že, že se tam někdo snaží o i zachování životního prostředí. A, takže myslím si, že třeba jsme zde slyšeli teď několik takových praktických eh, návrhů a myšlenek. Já mám... Mm, jsou to vlastně dvě otázky. Říkal jste, že potřebujeme přípravky na ochranu rostlin, které budou cílené, a které budou mít snížený nějaký ten negativní dopad. A já si myslím, že to je propojeno s novými technologiemi. Mohl byste o tom pohovořit podrobněji? Jak by to mohlo vypadat, jak by to mělo fungovat? A pak eh, Mám pocit, že jste nechtěl, aby ten regulatorní proces byl nějak zredukován nebo aby zde nebyl vůbec. Pokud jsem to dobře pochopila, tak jste jenom říkal, aby to bylo rychlejší, ty regulativní postupy. Takže to vypadá tak, že kdybyste byli bezpečnější, účinnější, eh, nízko, rych, eh, nebo řekl jste, že pokud by, se, pokud by ty postupy byly rychlejší, tak by zemědělci mohli mít eh, efektivnější pesticidy, zacílenější pesticidy, které budou mít nižší riziko. Takže mohl byste se k tomu ještě vyjádřit a také mě zajímají ty nové technologie, které jste zmínil. Ano, děkuji. Když hovoříme o té cílené chemii, o těch cílených chemických prostředcích, tak víme, že úplně na začátku eh, výroby různých chemických přípravků eh, to bylo často tak, že vlastně ty přípravky způsobily eh, smrt nebo umrtí té rostliny, pak jsme hodnotili, zda je něco bezpečné nebo méně bezpečné. Já si myslím, že ten eh, že ty, ty regulační postupy by mohly být rychlejší pro ty chemické přípravky, které jsou považovány za bezpečné. A právě tyto chemické přípravky potřebujeme na našich eh, farmách co nejrychleji. A co se týče těch nových technologií, tak zde se určitě se, se částečně překrývá ta oblast nových technologií a těch cílených prostředků. Například hmm, uh, máme Eh, problémy s tím eh, lalokonoscem na našich farmách a my vlastně eh, využíváme zase Máme zde vlastně přípravek, který napadá pouze vlastně ty cílené druhy a myslím si, že to je způsob, jakým tedy pak můžeme jít. A ještě bych chtěl říci, že občas dochází k takovému eh, nedorozumění, co to je biologický agent a biologický pesticid. Biopesticid je pesticid, který byl odvozen od rostlin nebo z rostlin a některé tyto biopesticidy mohou působit velice ošklivě je to vlastně jakýsi takový přírodní jed, ale přírodní jed není lepší než eh, syntetický jed, je to zkrátka jed. No a takže já mám raději ty biologické agenty. A co se týče těch eh, nových technologií, jak už jsem hovořil, můžeme třeba na ty postřikovací stroje eh, mm, připevňovat eh, kamery, které nás informují o situaci a tím pádem nemusíme užívat pesticidy v tak velkém objemu. A myslím si, že pokud je zde nějaká metoda, která je dobrá jak pro farmáře, tak pro životní prostředí a zcela jistě omezí negativní dopad eh, reziduí a reziduí v potravinách, tak je to dobrá cesta. Děkuji, paní Millerová. Paní Achterberg, v červnu Greenpeace se podařila dobrá věc v Berlíně. Jste celý e, okruh, z toho udělali slunce. Více než 3000 litrů barvy jste vylili na celý okruh pražský, tedy berlínský obvod a rozhodli jste, se, že to není ekologicky, že to neohrožuje životní prostředí. Mám tady rozbor těchto barev, také díky Ríči a CLP takové informace eh, je snadno dohledat. Eh, hovoří, hovoří se tady o kontaminaci kanalizace, protože na jedné straně se hovoří o nezbytnosti udržovat eh, čistotu vod a ta barva, kterou jste použili, není biologicky rozpadnutelná. Nemělo by vlastně se nic dostat do vody a nečistá voda by měla být odstraněno. V Tagesspiegel se citoval váš mluvčí, který říkal, že po prvním dešti zase všechno zmizí. Eh, uklízecí služba v Berlíně musela zaplatit 135, musela použít 135 tisíc litrů upravené čisté vody, aby to uklidila. A podle senátora to způsobilo také tři dopravní nehody. Čili se vás ptám, domníváte se, že zrovna vaše organizace je nejlepším poradním orgánem pro šetrné nakládání se substancemi a hodnocením rizik? A druhá otázka, tu mám na pana Čina. My všichni víme, že je třeba redukovat fitosanitární produkty, ale víme, že při napadení plísněmi i tady existuje ohrožení zdraví lidí. Mohl byste nám něco blíže říci k tomu, jaké možnosti existují v oblasti přípravku na ochranu rostlin a s jakými alternativami můžeme počítat do budoucna? Madame Müller. Děkuji, paní Millerová. Já chápu, že volební kampaň bude brzy zahájena a propukne, ale my bychom se měli zaobírat tou naší zprávou, o které se má hlasovat v prosinci. Dovolíte-li mi, je máte samozřejmě právo na otázkách, ale čas běží a musíme skončit v 18 hodin. Dovolíte-li by, takže já bych navrhl, abychom překročili rovnou k vaší druhé otázce, protože jinak nikdy neskončíme. Můžete to potom diskutovat v kuloárech. Promiňte, že to takhle říkám, ale jinak bychom zabránili ostatním, aby se vyjadřili. Takže možná pan Čin k druhé otázce. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. Víte, to fascinující eh, na vývoji v tom eh, Crop Health Protection Limited je to, že my máme automatické pasti na spory na těch stanicích, oni neustále filtrují vzduch a tím pádem sbírají všechny spory takže eh, to, a to může být spor úplně čehokoliv. Zajímavé je o těchto pastích, ono v podstatě ta past nemusí vědět, co, do ní, eh, co, co, co se do ní nasaje, ale tam je taková, takový speciální senzor, který je napojen eh, na počítač a tam se analyzuje sekvence DNA toho, co se v té pasti zachytilo. A potom se tyto data posílají nám na mobil nebo někomu, kdo ví, co s tím. Takže my tam máme ty, ty stanice vlastně napříč celou zemí a provádíme monitoring neustále. Takže my v podstatě nemusíme aplikovat eh, protektivní fungicidy tak, jak se to dnes dělá. A kolegové se jistě se mnou shodnou, že to je dobře. Jakmile zachytíme spor ehm, nějaké, nějaké ehm, fungální choroby, tak eh, v ten moment víme, jaký přesně to je kmen a tím pádem víme, jakou chemii nejlépe použijeme na to, abychom minimalizovali jakoukoliv šanci na rezistenci v tomto organismu a abychom minimalizovali dopad na životní prostředí. Takže ano, ten zítřek bude velice, velice zajímavý. Děkuji, paní Hazekampová. Já danke wel. Eh, eh, Noch voordat... Děkuji. Než tento výbor připraví svou definitivní zprávu. Máme ještě další legislativu, která se řeší. Máme tady tu všeobecnou legislativu o potravinách a pak také legislativu o ochranných produktech pro rostliny. Já bych rád od paní, ráda od paní Achterberg nebo od pana Pižona slyšela, zda tyto dva legislativní návrhy, které se aktuálně řeší, odpovídají tomu, co byste očekávali vy z hlediska transparentnosti. Myslíte si, že tyto dva legislativní návrhy vyřeší ty vaše obavy, obavy občanů, nebo zkrátka, co si o nich myslíte? Co si myslíte také o zprávě tohoto výboru, prosím? Děkuji. Jednu odpověď, prosím pěkně, domluvte se, protože nemáme čas, nemáme čas, aby hovořili všichni. Naše hodnocení vždy bylo, že ta všeobecná legislativa k potravinám eh, zajišťuje dostatečnou transparentnost výsledků studií a všeho, co eh, hodnotitelé rizika analyzují. Nařízení o pesticidech v tuto chvíli má dlouhý seznam věcí, které nelze obvykle zveřejňovat, eh, což je asi přehnané. Přičemž ten návrh, o kterém hovoříte, návrh od komise mění jednu věc a to, že komise se snaží zavést pro EFSA povinnost, aby zveřejňovala veškeré podkladné studie, veškeré studie na straně průmyslu, které aktuálně zveřejněné nejsou. A to ještě předtím, než eh, stanovisko EFSA ty studie zpracuje a zohlední. A to je dobře. Každopádně v tom návrhu jsou elementy, které riskují, že omezí naše práva na přístup k informacím. Takže dnes tady máme to nařízení o přístupu k dokumentům, která nám dávají široký přístup eh, k informacím na základě naší žádosti. A je potřeba ten návrh pozměnit tak, aby se zajistilo, že tato práva budou zachována. To je naše hlavní obava. Děkuji. Paní Donano. Děkuji vám, pane předsedo. 15. května minulého roku jsem se ptala na ne neonikotýny. Odpověď zněla, cituji, EFSA vyhodnotila více než 100 tisíc scénářů a zjistila, že, je tady, že jsou tady pouze 4% nějakého rizika. A to znamená, že 96% je jisto, je jaksi bezpečných. A já jsem se ptala příslušného komisaře, na základě jakého odůvodnění komise v Dubnu rozhodla o zákazu tří neonikotinoidů, pakliže existuje tak, jak se to řeklo, že z 96% ve prostě posuzovaných scénářích panovala jistota a žádné riziko. Mám to tady k vaší dispozici. A teď cituji. Jistota veškerého používání nebyla prokázána a proto komise nesouhlasí s, pod, s tvrzením té lobby, podle které existují používání bez nebezpečný eh, v těch 96%. No tak jako co si z toho máte vybrat? Jeden eh, ředitel něco řekne na slyšení na našem speciálním výboru a to tedy vůbec není pravda, anebo tady lže představitel ten lobby. A teď se ptám pana Pižona má se zakázat lobby, která lže, aby vstupovala do parlamentu, tak jako tom padlo rozhodnutí v roce 2017? Pane Pižone. Oui. Děkuji. A, eh, takže paní McIntyre, můžete dát doplňující otázku. I, I would just like to put one more to Mr. Chin. Já mám ještě jednu otázku na pana Čina. Říkal jste, že jed jako jed. A nicméně je zde určitý, eh, určitý eh, vývoj, který říká, že pokud je to syntetické, tak je to špatné, ale pokud je to přírodní, tak je to dobré. Takže třeba můžeme použít měď na vinicích, protože to je přírodní ale že tedy glyfosát je špatný, protože je syntetický. Mě zajímá, jaký na to máte názor. Ano, děkuji. Já na to mám poměrně vyhraněný názor. Eh, mě je 29. prvek v Mendělově periodické tabulce a teprve do bod 33 je arzen, takže v podstatě je pak je otázka, zda by se neměl používat arzen, dokonce v minulosti se používal i arzen a měď si myslím, že se tady nemá používat. A strychniny je třeba úplně nejhorší jet a přitom je to přírodní věc, je to, pochází to um, ze stromů, je to vlastně, ale je to vlastně úplně nejhorší jed, který existuje. Takže to, že se nějaký jed vyskytuje přírodě, v přírodní podobě, rozhodně neznamená, že je méně škodlivý než jed syntetický. Máš 10 minut. Velmi Bižon, Pan Pižon ještě chtěl něco dodat. Já bych jenom stručně zareagoval, protože samozřejmě jed je jed, ale jen tak náhodou obecně e, jedy, které se extrahují z přírody, jsou obvykle biodegradabilní a to je velký rozdíl. No dobře, tak já bych na to také navázal, protože já bych řekl, že kdybyste to zkusili s arzenem nebo s trichnínem, a tak prostě umřete a je úplně jedno, jak rychle se to pak rozloží, že ano. Ještě paní Simoldensun, ano, já jsem chtěla říct, že obvykle všechny substance, které pocházejí z přírody, z přírody nejsou persistentní. To je ten hlavní rozdíl. V tom. Ano, to je dobře známo, paní Donano. Deuxième question. Druhá otázka. Jak víte, možná, možná Greenpeace. Jak víte, Prvním cílem společné zemědělské politiky článek 39 zakládajících smluv je vytvořit, podpořit produktivitu zemědělství. V žádném okamžiku tam není ani biorozmanitost, ani životní prostředí, ani kvalita, ani zdraví. Neobjevuje se to v tomto článku. Stejně tak zakladající evropské smlouvy byly podrobeny hierarchii Evropské unii. To je první cíl zemědělsk, společné zemědělské politiky, že produktivita musí být hlavním cílem na všech úrovních Evropské unie, což je logické. Takže Moje otázka je, domníváte se, že tento cíl produktivity který je vytesán do mramoru evropských smluv, má chránit eh, lidské zdraví a životní prostředí. Prosím, paní Achtoberková. Um, it, is not my understanding. No, eh, já společnou zemědělskou politiku nechápu tak, že by zabraňovala opatřením pro zlepšení životního prostředí. Jak se to jmenuje, ozeleňování a tak podobně. To všechno bylo zavedeno s cílem chránit životní prostředí a rozhodně by se dalo dělat daleko více. Různé ty pobídky pro snižování objemu užitých pesticidů. Nevím, ne, ne, nevidím zde žádný protimluvin, protože se zmíní jeden cíl, že by se nesměl zmiňovat jiný cíl. Domnívám se, že paní Donanos se odkazovalo na původní text reformy, která se zjevně nezměnila. Vidíme, že i po uplynutí prostě více než 50 let SZP, alespoň z mého pohledu, a možná se také změnil náš vztah k životnímu prostředí. Ne, na to jste se asi odkazovala. No, poslyšte, Eh, já vítám ti, který, eh, nebo děkuji těm, kteří tady vydrželi ještě nejdéle, povzbuzuji vás, <laughs> abyste ještě chvilku zůstali. Eh, děkuji všem panelistům za jejich přednášky, za jejich návrhy a mm, důležité bylo, abychom zahrnuli vaše připomínky také do naší práce Eh, která má vyústit do té zprávy. Eh, a hovořili jsme o udělování povolení. A já bych dal slovo panu Pocovi, aby nám řekl několika slovy. Panu Boncovi chceli nám tedy něco říci k těm, k jeho práci, aby nám řekl, co se děje na druhé straně Atlantiku. Nezlobte se, pane předsedo, ale máme agendu vy jste usekl ten panel, který jsme tady právě vedli a dáváte na program další bod, ale tento druhý panel začal pozdě, protože ten první přetáhl. My máme odsouhlasenou agendu a teď to najednou měníte. Paní McIntyre, vy jste asi neslyšela, co jsem řekl na začátku naší schůze. Já jsem řekl, že e, se budeme blížit ke konci. Panelisti se vyjádřili. Já jsem řekl, že si mohu dovolit Eh, otázat se tedy eh, přítomných v sále, eh, zda bychom mohli nechat pohovořit po skončení přednášek pana Ponovy, aby se vyjádřil a mm, poslanci s tím vyjádřili souhlas. E, já jsem poděkoval panelistům za neuvěřitelnou výdrž, že jste tady vydrželi celý čtvrtek odpoledne. A protože jsem ukončil i tento panel, navrhl jsem, protože nám zbývá ještě několik minut, abychom se e, dověděli něco od něj. Je to jistě zajímavé. Evropa je pro nás existenční otázkou, ale svět je velký a pro nás je jistě užitečné dovědět si, co se děje na druhé straně Atlantiku není-liž pravda. Otázka pesticidů eh, je globální a je zajímavé dovědět se i, co se děje na jiné straně světa. Takže chcete-li, máte slova, prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. I, first off, what Děkuji, pane předsedo. Chci vám všem poděkovat, kteří jste přišli, všem, kteří mluvili, všem, kteří poslouchali a kladli otázky. To je neskutečná skupina lidí, kteří se dívají do budoucna za účelem zajištění zdraví eh, lidí, zvířat, hmyzu, ryb. Je naprosto neuvěřitelné, že si všichni děláte tak velké starosti o naši biosféru obecně. Rád bych řekl, že v USA právě proběhl soudní proces jednoho člověka, který excesivně využíval Roundup a prováděl postřiky, přičemž porota eh, uznala jej vinným za 298 milionů dolarů, 250 z čehož byly způsobené škody za podvodné jednání z hlediska Monsanto, protože tato společnost manipulovala vědou alespoň 20 let. Oni velice záhy věděli už někdy v roce 1999-98, že existují studie, které prokazují, že eh, Roundup indukuje poškození DNA, glyfosát indukuje poškození DPA. Ty studie revidovali, interně analyzovali, eh, najeli si na to speciálního konzultanta, on ten problém potvrdil a oni to celé pohřbili. Neřekli to úřadu EPA, ani EFSA, ani nikomu jiného. Nikomu jinému. A v podstatě jenom eh, si sepsali po tajmu jiné závěry, které říkali, že žádný problém není. No a tato revize mátla, záměrně mátla EFSU a zbytek světa po více než 20 let. Mnoho z těchto informací se v tom procesu objevilo. Já jsem četl ty eh, protokoly a všechny důkazy, které se tam objevily, jsem dal na svůj web. Eh, zkrátka, vygooglujte, vygooglujte si Bomb Headland a Monsanto Papers my jsme do Monsanto Papers nedávno přidali nové důkazní materiály, nové dokumenty, plus ty protokoly a e, úvodní prohlášení obou stran. Řekl bych, že práce, která je odváděna zde, za účelem přeskumu toho, zda e, ty vědecké podklady, které byly dány regulačním orgánům, jsou platné. Já si myslím, že ty dokumenty, které jsme odtajnili a rozšířili, jasně ukazují, že to tak nebylo. A e, teď e, chceme získat e, data přímo z těch studií, nejen z těch sumářů poskytnutých průmyslem. To je skvělý nápad. Já si myslím, že ta doporučení aby studie zadávaly nezávislé agentury, aby to financovali producenti, kteří z toho mají profit, to je podle mě skvělý nápad. Jsou to kroky, které podle mě pomohou. Já jsem se do tohoto druhu sporu dostal v první řadě kvůli obavám o opilovače, ale to, co jsem slyšel o neonikotinoidech, to, je strašidelné doslova do písmene, takže si dělám starosti o toto, dělám si starosti o kontinuální expozici vůči glyfosátu a o to, že lidé vlastně neznají, jaká jsou rizika, která s tím souvisí a udělám všechno, co je v mých silách, aby bylo odtajněno co nejvíce dokumentů a aby ta rizika byla známa. Samozřejmě, pokud má někdo dotazy, tak vám rád odpovím. Merci, merci, monsieur Bon. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Vidíte, paní Tim McIntyre, to snad nebylo tak strašlivé, že? Vždyť je důležité do, slyšet také hlas druhé strany oceánu abychom eh, mm, mohli zahrnout i to, co se děje na, v jiné části světa, abychom to zahrnuli. Jak už jsem řekl, je to závěr našeho zasedání. Ti vy z vás, kdo si přejete, si můžete vyzvednout tady ten USB klíč, kde máte ty důkazy, vlastně popsaný celý ten proces soudní, a bychom mohli i toto zohlednit při práci na naší zprávě. Děkuji vám všem za vaši účast, za vaše příspěvky a děkuji zejména panelistům. A těch pár vteřin, které mám, využiji k tomu, abych velice poděkoval našim tlumočníkům, bez nichž by naše práce vůbec nebyla možná. Děkuji vám všem.